Dobrý den, kolegové, už začneme. Vím, že to ještě všichni nejsou přítomní, ale máme hlasovat o dvou tématech a pak nás čeká slyšení. Proto bych eh, nerada zdržovala, protože paní Kuněva eh, přijde a bude eh, promlouvat při tomto slyšení. Máte tu návrh pořadu jednání. Já nemám žádná zvláštní sdělení, která bych vám chtěla teď přednést? Jenom jsem se chtěla zeptat, snad pan Mladinov chce promluvit ohledně delegace do Bulharska. Chcete informovat poslance? Sure, thank you, Madam Chair. Uh, thank... Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci především poděkovat všem poslancům, kteří se mohli zúčastnit této delegace a také sekretariátu za zorganizování této cesty. Pořádali jsme několik velice zemných návštěv a schůzek, zejména s, evropským, eh, pardon, s bulharským parlamentem, eh, s hospodářským výborem Evropského parlamentu, který přišel eh, též na schůzku s ministry a také jsme hovořili s představiteli podnikatelské sféry, byli jsme v Plovdivu což je město zhruba 100 kilometrů od Sofie. Navštívili jsme tam eh, výrobnu, navštívili jsme také obchodní komoru. Eh, možná by vás mohla zajímat dvě základní témata. Za prvé je to energetická bezpečnost. Jak víte, Bulharsko bylo členským státem, který nejvíce utrpěl při rusko-ukrajinské plynové krizi, takže diskuse se samozřejmě zaměřovala na přístup k plynu, na jadernou energetiku a další témata. A potom jsme hovořili o směrnici o službách i implementaci. Spotřebitelské organizace eh, se zmiňovaly o celé řadě bodů, například, že vidí velice omezené financování svých činností Dost se o tom diskutovalo, protože někteří z nich tvrdili, že potřebují více prostředků, jiní zase uváděli, že spotřebitelské organizace by měly být eh, si mnohem více vědomi toho, že mají být eh, samostatné. Eh, před několika měsíci se konalo slyšení zde se spotřebitelskými organizacemi střední východní Evropy a nových členských států a sestavili jsme takovou neformální pracovní skupinu, v níž jsme se zabývali sbíráním myšlenek a, a možností spolupráce spotřebitelské informací a výměnou informací a dobrých zkušeností. A možná, že by bylo dobré, abychom v Evropském parlamentu v rámci našeho výboru o tom dále ještě diskutovali. Tak. Eh, na té delegaci jsme eh, hovořili o regulačním rámci a eh, režimu licencí. A zabývali jsme se v této souvislosti také směrnicí o službách. A o tom hovořil ministr hospodářství a další zástupci vlády. Musím konstatovat, že to byla velice dobrá pracovní cesta, myslím, že to mohu říci i za kolegy. E, taky jsme se setkali e, s místními zprávami, abychom zjistili, jak bulharská místní zpráva e, se vypořádává s některými výzami a úkoly a to jak v Sofii, tak v Plovdivu. To by bylo stručně všechno a chci všem zúčastněným poděkovat. Okay, well, I think there are some... Dobře. Jak, jak jste říkal, můžeme některá téma ještě dál prohloubit, možná, že na schůzce koordinátoru bychom o tom mohli hovořit a začlenit to také do struktur našeho výboru. Dobře, a teď velice stručně bych se chtěla věnovat jednomu tématu. Myslím, že na to nebude třeba hodně času. A to je zrušení směrnic, pokud je o metrologii. Chtěla bych pořádat radu, zda může promluvit. Paní Kupčekova, pan Otoupal. Thank you, Mrs. Chair. Ah, well, okay, I can see you. I'm glad to provide you a brief information about the council. Děkuji, mám o vyjednávání eh, rady. Stanovili jsme dvě pracovní skupiny na odborné úrovni a musím říci, že diskuze byla trošku zmatená, protože jednotlivé členské státy představily různé preference, pokud jde o různé soubory eh, dotčených eh, směrnic, které by měly být zrušeny. Takže předsednictví požádalo o společné zasedání Ataše pro lepší regulaci a pro odbornou harmonizaci a doufejme, že se nám podaří tuto záležitost eh, vyřešit novým kompromisním návrhem. Toto zasedání, o kterém hovořím, se odehrálo v pátek a co je hlavním rysem toho kompromisního návrhu, je odložit datum implementace na, 1. leden 2014 což je datum poměrně vzdálené, ale umožní nám to pracovat dále na nové směrnici o měřicích nástrojích a případně rovněž eh, do přílohy směrnic začlenit také směrnice, které ještě nutné jsou. Diskuze neukázala, že by některé z těch směrnic byly mm, nutné a argumenty členských států nespochybňují ta hlavní zjištění eh, posouzení dopadu, které provedla komise a proto říkám, že ta diskuze byla trochu v tomto směru matoucí. Poslední pracovní skupina na úrovni Ataše ukázala, já doufám, že Korepert rozhodne, že je potřeba eh, v této oblasti zajistit lepší regulaci. To je tedy současná fáze vyjednávání. Rada bude mít konečné stanovisko během tří nebo čtyř týdnů. Well, thank you very much. Děkuji. Přesně jak říkáte, je to trochu matoucí, protože na jedné straně říkáte, že členské státy nutně nepotřebují ty směrnice, takže lepší eh, regulace by pomohla v tom, že bychom je odstranili. Na druhé straně si přejí je pozměnit a chtějí eh, oddálit tento návrh, takže možná bychom potřebovali ještě další informace. Nicméně koordinátoři za nás eh, rozhodnou ohledně společného postoje. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych jenom potvrdil ještě to, co právě zaznělo ze strany českého předsednictví. Ano, určité zmatení tady stále je, ale na tom posledním zasedání v pátek padla ta myšlenka českého předsednictví, že by pomohlo najít, pomohlo eh, nalézt eh, ten kompromis prohlášení komise, jako i v jiných případech, kde se zavážeme, že přijmeme to oddálené vstoupení v platnost a že provedeme posouzení, až budeme revidovat do roku, do dubna 2011, že posoudíme stávající směrnice. Navíc komise v dubnu bude předkládat prohlášení o případných problémech na trhu. Zatím se nezdá, že by takové problémy existovaly. pokud takové eh, problémy nebudou nalezeny, tak by měly být tyto směrnice do ledna 2014 zrušeny, takže my jsme zatím spokojeni s tou dosaženou dohodou a Eh, s tím zasedáním tento pátek. Já myslím, že za této situace můžeme uskutečnit to žádané mm, prohlášení a můžeme dosáhnout eh, dohody v prvním čtení ještě před koncem mandátu tohoto parlamentu. Jinak souhlasíme s vaší myšlenkou simplifikace, zjednodušení procedury pokud budete souhlasit eh, vy jakožto parlament s naším mm, návrhem spočívajícím v tom oddálení data. Děkuji. Děkuji, pane Ortone, paní Gerbhardt. Eh, já myslím, že o tomto budou muset ještě rozhodnout koordinátoři. Já o tom tady nechci vést žádné dlouhé rozpravy, ale mám ještě takovou eh, otázku pro vyjasnění, protože mě napadlo pár věcí. V případě tedy zrušení těchto směrnic, kde v podstatě se jedná o celkovou harmonizaci v Evropské unii, tak tam v podstatě se lidé bojí toho, že v případě, že se tyto směrnice zruší, či ta nařízení zruší, tak v podstatě dojde k problematickému postupu v jednotlivých eh, členských zemích a bude se to prostě v jednotlivých členských zemích lišit, takže by následovala nejistota. Takže mě by eh, zajímala otázka, mě by tedy zajímala odpověď od komise, jaké budou důsledky, když opravdu provedeme zrušení této směrnice, jak to dopadne na vnitřní trh a zejména tedy na plnou harmonizaci, které jsme dosáhli v této oblasti. Mr. Orton, did you want to answer that very briefly? Very briefly. Pane Ortune, chcete reagovat? Ano, já si myslím a obsahuje to také náš návrh, že neexistují žádné konkrétní překážky. Eh, zde panuje, platí těch osm směrnic eh, používajících mezinárodní standardy a neexistuje bude platit eh, vzájemné uznávání, zásada vzájemného uznávání, pokud nebudou existovat eh, žádné jiné eh, směrnice. Řada členských států vlastně si ani v tuto chvíli nepřeje ty současné směrnice používat. Používají se velice málo, velice omezeně a my si myslíme, že tedy žádný problém nenastane. Jenom abychom měli určitou pojistku, tak jsme ochotni situaci analyzovat na základě zpráv poskytnutých členskými státy, řekněme třeba příští rok, pokud se nějaké problémy objeví, tak ve své zprávě v květnu 2011 můžeme předložit nějaké další návrhy. Pokud to potřeba nebude, tak, tak neučitím, neučitím činíme, protože tady máme i platné mezinárodní standardy a také platnou zásadu vzájemného uznávání. A děkuji. V tuto chvíli není možné o, dis- o věci diskutovat. Myslím, že je jasné, v čem je problém nebo o co jde při tom rušení směrnic, takže eh, se dohodneme v rámci koordinátoru. Děkuji, pane Ortune, děkuji také zástupci rady za informace o této věci a o současné situaci. Teď eh, další věc ještě předtím, než začneme hlasovat, a to je Eh, věc pana Harbra, který nám bude chtít eh, představit svou ehm, zprávu o sítích a službách elektronických komunikací a konkrétně o trialogu s komisí a radou. Děkuji, paní předsedkyně. Tady v podstatě jde o odstartování druhého čtení. A jaký je tedy kontext v současné chvíli? Společné stanovisko formálního summitu nám bylo dáno až 19. února. A abychom vůbec mohli dokončit celý proces druhého čtení, bylo pro mě zásadně důležité vzít si tohleto stanovisko a jít rovnou na svou zprávu, což jsem vlastně tady udělal. Od té doby, kdy jsme dostali to stanovisko, proběhla celá řada zasedání či setkání s předsednictvím rady, Včetně předávacího zasedání s francouzským předsednictvím, měli jsme tady celou řadu zasedání potom s českým předsednictvím také a musím říci, že celý ten balíček je opravdu velmi komplikovaný a určitě naše pozměňovací návrhy k tomuto balíčku nebudou odděleny od tohoto balíčku, budou prostě brány společně se dalšími zprávy, které byly předloženy v rámci třeba eh, eh, výboru pro eh, průmysl a obchod a další. Ovšem, Zatím tedy se všichni zaměřovali spíše na směrnici o lepší regulaci, takže nikdo neměl příliš času, ani já, ani stínoví zpravodajové kteří byli zváni na trialogy, abychom nějak eh, protlačovali naše pozměňovací návrhy při schůzkách s českým předsednictvím. což vlastně platí i pro kompromisní návrhy, které by měly protlačit dál ten text. Takže teď snad to proběhne i spolu s tou zprávou. Uh, Teď k té mé zprávě. Tam v podstatě jde o to, že znovu předkládám některé prvky, které tento výbor schválil v minulém roce a které se do toho společného stanoviska nedostaly. Pak je taková malá část věcí, kde navrhuji určité alternativy či zlepšené změní spolu se zelenými stínovými zpravodaji a ještě upozorňuji na prvek eh, i e, privacy, to znamená elektronického soukromí toho, této směrnice. Ono tam totiž máme jednak směrnici o těch všeobecných právech spotřebitele a potom směrnici o eh, tom elektronickém soukromí. A zde se vzdalujeme mnohem více stanovisku rady, zejména co se týče poskytování informací o porušení tedy těchto údajů. Eh, jedna oblast, kde jsme dosáhli určitého pokroku, a k tomu bych eh, teď možná ještě něco řekl, že jsem pracoval velmi eh, úzce s panem Alvarem, který byl předkladatelem z toho stanoviska v prvním, první části. A mně se tedy zdá, že určitě by stálo za to, a my samozřejmě věříme ve spolupráci v tomto výboru, ale stálo by za to, aby pan Alvaro a jeho tým eh, spolu se mnou se účastnil trialogů. My jsme předložili eh, velmi revidované návrhy eh, o podování informací ohledně tohoto porušování v případě údajů a já si myslím, že dosáhneme dohody ale asi největším problémem je rozsah toho návrhu, či oblast působnosti, protože my říkáme, že ta oblast působnosti by měla pokrývat údaje, eh, které se přenáší přes elektronické sítě, potom citlivé údaje, jako jsou například eh, detailní informace o bankovních účtech. Eh, zatím Eh, se to vztahuje pouze na údaje, které mají eh, vlastně poskytovatelé sítí. A my si myslíme, že to je nedostatečné. A myslím si, že prostě tady to je asi největší bariéra. A ještě jedna věc, to je úplně nový bod. To se týká definování všeobecných služeb, univerzálních služeb. Eh, Řada zemí to teď chce rozšířit tu definici tak, aby pokrývaly i širokopásmové sítě. A eh, komise trošičku pokulhává e, za těmito návrhy ve svých konzultacích. A já si myslím, že ty konzultace asi nebudou dokončeny včas pro to, aby se to zvážilo v rámci tohoto návrhu, takže můžeme očekávat, že ještě dojde k další reformě těch univerzálních služeb, zejména zřejmě tedy v roce 2010. Ovšem řada zemí by chtěla větší flexibilitu, aby předkládali no, nové politické koncepce. A my jsme tedy navrhli bod odůvodnění, který by odstranil některé, některá omezení ohledně toho, co to vlastně je, e, ty univerzální služby. A pokud s tím rada bude souhlasit, tak to samozřejmě navrhneme. To byl úplně nový prvek, který se teď objevil a je otázka, jestli to bude přípustným pozměňovacím návrhem, ale pokud to rada připustí, eh, tak to bude mít jako dodatečný prvek. A zatím to tedy vidíte jako eh, pozměňovací návrh jedna v tom návrhu. Jinak já se scházím, eh, sejdu zítra se všemi stínovými zpravodaji, mm, abychom se pobavili o tom, co je nového a o tom, jakou taktiku zastávat. Plánuje se další trialog na 4. března tam tedy budeme pokračovat. Trošku si dělám starosti s tím, že nebudeme mít všechen čas na vyjednávání, který potřebujeme, ale budeme postupovat ku předu. A zde v tomto výboru budeme hlasovat, eh, až to bude příslušné. A eh, samozřejmě předložíme to stanovisko, které jste nás požádali, abychom předložili. Děkuji. Děkuji vám, pane Harbre. Myslím, že to byl velice komplexní souhrn. Doufám, že nás bude nadále informovat o pokroku. Myslíte, že by komise ještě měla promluvit, pan Rodford? Pan Rodford možná by si přál poznamenat několik slov a pan Tubon chtěl promluvit. Prosím, jen stručně, rada bych zahajovala debatu, protože v půl čtvrté máme začít hlasovat, pan Rodford. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jak víte, komise vítá práci pana Harbra provedenou v prvním čtení a též výsledky, které z něj vzešly po plenárním hlasování. Vítáme také skutečnost, že parlament nadále usiluje o dohodu ve druhém čtení a učiníme všece v našich silách, abychom tuto snahu podpořili. Je tu několik prvků ve zprávě pana Harbra, o kterých chci hovořit, ale nechci mluvit detailně, jen stručně se zmíním o dvou věcech. ohledně pole působnosti, porušování povinnosti udávání údajů, podávání informací. My se budeme snažit zajistit, že zde bude patřičný nástroj, že bude správným způsobem pozměněn. Za druhé, a to je rozsah univerzálních nebo všeobecných služeb. Komise od počátku celého postupu vedla rozsáhlou debatu, byla přesvědčena o tom, že vést tuto rozsáhlou debatu. A jakékoliv ostřihání toho rozsahu by ohrozilo konkurenceschopnost na trhu a proto by nám bylo nepříjemné kdyby k tomu došlo. Nicméně víme, že je třeba zpřesnit eh, tento rozsah. Nicméně velice rádi bychom byli, aby se, aby se spozdilo eh, přijetí celého balíčku. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Rotfre. Pan Tubon, přál jste si, pane Tubone, prohlá, eh, prohlásit něco k všeobecným službám? Faire une remarque, madame... Euh, ano, chtěla, chtěl jsem poznamenat jen jeden bod. Ještě před prvním čtení jsme provedli velikou, veliký kus práci pod vedením pana Harbra. A toto množství práce nás vedlo k velkému počtu kompromisů, které byly schváleny dřív zde na výboru a potom na plenárním zasedání. Tyto kompromisy se snaží zohlednit všechny zájmy zúčastněných stran. A já se teď obávám, že podstata toho, co bylo schváleno v prvním čtení, po druhém čtení bude možná změněno. Já bych byl velice rád, aby se neměnilo to, co bylo nalezeno jako vynikající kompromis. To je vše, děkuji. Mr. Harvey, would you just like... Pane Harbre, přejete si ještě to schrnout na závěr? Na základě toho, co řekl pan Tubo na kompromisech, si myslím, že nebudeme potřebovat eh, nějak moc pracovat zde ve výboru a s předsednictvím na tom, abychom připravili dobrý text pro spotřebitele. My teď hledáme kreativní řešení, i komise a rada. Myslím, že se nám to podaří. Chtěl bych ale nalehat na předsednictví. Nevím, jak je to s telekomunikacemi, abychom se snažili pokročit s tímto textem. Já mám celou řadu odborných analýz a, a je třeba, aby e, tento dokument vyšel co možná nejdříve a abychom tento text odhlasovali v druhém čtení. Přejeme vám hodně štěstí, říká paní předsedkyně. Mm, náš výbor samozřejmě e, se k tomu bude vyjadřovat, protože to patří do naší kompetence. 11. března v poledne je lhuta pro zněvací návrhy 30. března. 13. března zde ve výboru budeme hlasovat a na konci března na plenárním zasedání. Paní Gebhardt. Uh, eh, 11. března s tím bych souhlasila, ale zatím mám ty texty pouze v angličtině a mě by zajímalo, kdy dostanu německý překlad nejsem ochotná přijmout eh, fakt, že bychom měli pracovat jenom na základě anglické verze. Jenom zkontroluji, kdy eh, budeme mít eh, překlad 9. v pondělí. A pokud budete potřebovat více než dva dny, myslíte, že bychom to mohli zvládnout ve čtvrtek? Šlo by to? Stačily by čtyři dny, Malcolme? protože je jasné, že je lepší mít týden než dva dny na pozněvací návrhy. Doufám, že kolegové nebudou předkladat mnoho pozněvacích návrhů, protože v podstatě já znovu předkladám to stanovisko, které už jsme jednou přijali. A samozřejmě, že na, se stínovými zpravodaji pracujeme na, stínový, eh, na kompromisních návrzích. Máme velice rozsáhlé téma pro dvojčtení a máme velice krátký čas a nepodařilo se nám příliš pokročit při vyjednávání s předsednictvím, což ještě třeba vykonat. Dobře, 31. března, ale musíme hlasovat, protože to je poslední šance. Stačí to, paní eh, Gephardt, abyste měl jeden týden? Oh, Doufám, já doufám, že nebudu muset předkládat žádný pozměňovací návrh, o to nejde, Malkolme, ale tady jde prostě o ty všeobecné služby ve velmi důležitém textu a ty si opravdu důkladně chci prostudovat v Němčině, než můžu vyhodnotit, než budu moci vyhodnotit, jak to, jak to vlastně bude pracovat. Takže proto si myslím, že bychom určitě potřebovali víc než dva dny. Okay, so, so can we agree then? Tak můžeme se shodnout na tom, že dáme všem ještě k dispozici jeden den navíc. V pondělí budou k dispozici překlady do jednotlivých jazyků, takže kdybychom ten finální termín přesunuli až na čtvrtek pro ty pozměňovací návrhy, pokud s tím souhlasíte, výborně, děkuji, takže bude to 12. 3. Tak a teď už přistoupíme k hlasování. Doufám, že už jste tady všichni, že máte k dispozici hlasovací seznamy. Tak nejprve budeme hlasovat o zprávě pana mm, Kamála či jeho stanovisko. Chcete se vzít slovo? Ano, děkuji paní předsedkyně. Všichni, kdo tady jsou a kde byli také na poslední výměně názoru, tak asi mají dojem, že v podstatě neexistuje žádný základ pro dohodu. Já bych chtěl v tomto případě zvláště poděkovat stínovým zpravodajům z ostatních frakcí, také jejich asistentům a veškerému personálu, protože se nám podařilo sestavit eh, skutečně kvalitní kompromisní návrhy, hlavně v otázce transparentnosti a to nám umožňuje nyní eh, přistoupit eh, k hlasování. Takže skutečně děkuji všem stínovým zpravodajům a jejich spolupracovníkům za vynikající spolupráci. Děkuji. Vypadá to, že jste dospěli ke kvalitní dohodě. Zdá se, že nikdo jiný se o slovo nežádá, takže jenom si ověřím, zda máte hlasovací seznamy. Uh, a také hlasovací kartičky, protože to je vůbec poprvé, co hlasujeme eh, v tomto obsazení. Bylo by určitě lepší, abychom to provedli elektronicky, protože tady hlasujeme vůbec poprvé. Takže máte elektronické hlasovací kartičky? Mr. Manders. Pane Mandasi. Potřebujeme ty kartičky pro elektronické hlasování, protože já obvykle hlasuji zvednutím rokou a mám ten dojem, že to je rychlejší. Ano, rychlejší to je, ale říkám, musím tady prohlédnout celou tu místnost, ta je poměrně široká. Pokud vám nebude vadit, že to bude trvat déle, můžeme hlasovat zvednutím eh, ruky. Dobře, takže zkusme nejprve začít hlasovat eh, zvednutím ruky. Pokud to bude problém, tak eh, zřejmě budeme muset přistoupit k hlasování elektronickému. Případně poproste svého asistenta, aby vám kartičku v mezidobí přinesl. Takže začneme s hlasováním. Paní předsedkyně, neřekla jsem, že vás vyloučím z hlasování, říkám, že budeme hlasovat nejprve zvednutím rukou a možná by bylo vhodné, abyste mezi tím poprosil svého asistenta, aby vám přinesl kartičku, kdybychom museli přistoupit k elektronickému hlasování. Takže začněme hlasovat nejprve návrh 6 pana Kamala, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 34, kdo je pro, To budeme muset spočítat. Who's against? Kdo je proti? Okay, and the abstentions? Zdržel se někdo? 17 hlasů pro, 10 proti nikdo se nezdržel, takže jasně přijato. Nyní 35, ta nám odpadá, takže sedmička, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Dále článek 2, návrh 8, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, také zamítnuto. Návrh 9, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Desítka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Návrh 11, eh, část 1, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 37, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 38, kdo je pro, Thank you. And those against? Proti. And the abstention? Zdržel se někdo? Okay, that's... Návrh byl zamítnut. 13 hlasy k 12. Právě proto jsem žádala to elektronické hlasování. Někdy je to velice těsné. Takže, protože to bylo zamítnuto, musíme hlasovat o 11. části 3. Pardon, část 2 pana Kamala. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Je článek 4, návrh 11, část 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Um, Nyní 39, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Nevím, proč tento návrh zrovna nebyl uh, stažen. 41 stažena byla, 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Takže 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 43. Kdo je pro? Proti? zdržel se někdo zamítnuto. Pak jedenáctka, část čtyři, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. 44, kdo je pro? I think it's, a, I think it's adopted. Nine Uh, and those against? Kdo je proti? 15 je proti, takže návrh je zamítnut. Nyní hlasujeme o článku 4 návrhu na vyškrtnutí 11, 46, 47, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní 48 bylo staženo, 49, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 50, kdo je pro, Zdá se, že to je schváleno. Keep your hands up, those in Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní jedenáctka, část 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Článek 4, jedenáctka, část sedm. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo, rovněž zamítnuto. Nyní 51, eh, eh, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 53, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Nyní článek 4a, 11, část 8, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 11 část 9, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Jedenáctka část 10, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 54, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 55, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 56, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 57, kdo je pro, Hands Budeme to muset spočítat, tak vydržte s rukama nahoře. Kdo je proti? I think it's 13 then. 14 against. And Zdržel se někdo? 12 eh, pro, 14 proti, takže zamítnout co? 58 stažena, takže 59, kdo je pro? Eh, o tom hlasujeme, kdo je pro? Proti zdržel se někdo zamítnuto, 11, čas 11, kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto. Jeden článek 40, 11, část 12, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Nyní kompromisní návrh číslo 1, kdo je pro, proti, zdržel se někdo jasně schváleno a tím pádem všechno v článku 6 nám mm, odpadá. Takže hlasujeme nyní na stránce, alespoň na mém seznamu je to článka 13, odstavec 6a, návrh číslo odstavec 4. Týká se to mm, pojistných mechanismů 13D, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Nyní 109, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 110, 111, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, nyní 114, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 115, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 117 a 118, kdo je eh, pro, pro kdo je pro, ještě jednou, vydržte prosím. Discounted. 13, uh, I think it is adopted, but I just want to check it. Mm. 15, 16, 17. 17 in favor. Again. 17 pro, kdo je proti? Tak návrh byl jasně přijat. Pokud je vás 17 pro, tak je zcela evidentně přijat. Nyní 116. O 116 máme hlasovat, takže kdo je pro? Myslím, že i tento návrh je schválen. Nyní 119. Kdo je pro? Opět to musíme spočítat, tak prosím vydržte. And those against. Kdo je proti? It's uh, adopted 14 votes. Schváleno 14 hlasy ke 13. 14 pro, 13 proti, takže schváleno, nikdo se nestržel. Nyní hlasujeme o 120. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zdržel se někdo? Ano, zamítnuto. Nyní 121. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto. Dále hlasujeme o článku 7, návrh 14, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 122, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 123, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní článek 11, návrh 15, kdo je Tady máme oddělené hlasování na základě žádosti ALDE, takže kdo je pro první část? Kdo je proti? Eh, jasně, zamítnuto. Nyní druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo rovněž zamítnuto. Nyní 124, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. 125, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Článek 13, návrh 16, kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto. 127, kdo je pro, proti, zdržel se někdo přijat, zamítnuto, pardon, zamítnuto. Nyní se dostáváme k bodům zdůvodnění. Návrh 17, kdo je pro? Proti zdržel se někdo? Schváleno. Kdo je pro? Ještě jednou, prosím vás. Kdo je proti? Ano, takže schváleno. Nyní a Body zdůvodnění 2 až 5, návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Nyní návrh 1, část 2, kdo je pro, proti, zdržel se někdo rovněž zamítnuto. Návrh 18, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnuto. 19, kdo je pro, Prosím, vydržte opět, abychom to mohli spočítat. Kdo je pro devatenáctku?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 13, 14, 15, 16, 17, 18. So 10 in favor, 18 against, that's clearly... Takže jasně zamítnuto. Nyní 20, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 1, část 3, pana Kamala, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. 21, kdo je pro? Zdá se, že je to schváleno.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 15 pro, 12 proti, takže je to schváleno. Nyní uh, body zdůvodnění 8 až 10, návrh 1 čas 4, kdo je pro? Proti zdržel se někdo zamítnuto. Pod zdůvodnění 11 část 1 5, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 22, kdo je pro. A pardon, o tom hlasovat nemusíme. Takže e, návrh 1, část 6, kdo je pro, proti, zdržel se někdo rovněž zamítnuto. Nyní návrh 1, e, část 7, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 23, o té nemusíme hlasovat. Nyní návrh 1, část 8D, kdo je pro, zdržel se někdo zamítnuto, 1 část 9, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 24 ten nehlasujeme, jeden, návrh 1 část 10, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, návrh 2 část 1, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, Návrh číslo 2, část 2, eh, kdo je pro, proti zdržel se někdo zamítnuto, 25, eh, kdo je pro, proti zdržel se někdo zamítnuto, návrh 2 část 3, kdo je pro, proti zdržel se někdo zamítnuto, 26, kdo je pro, proti zdržel se někdo zamítnuto, aspoň si myslím tedy. Dobře, tak to přepočítáme, pro 26 je kdo. Yeah, 26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 jeden poslanec se zdržel, takže 15 pro, 15 proti, takže to skutečně zamítnuto, proto říkám elektronické hlasování by tady bylo vhodnější. O 27 nehlasujeme. Trojka pana Kamala, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 28. O té nehlasujeme, 29. také ne, takže návrh 4D. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Třicítka, kdo je pro? Proti zdržel se někdo zamítnuto. jednička, Kdo je pro? Proti zdržel se někdo. Opět myslím, že je to zamítnuto. Nyní návrh 5. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo zamítnuto. 32. Kdo je pro? Vydržte prosím, musíme to spočítat. And those against? Kdo je proti, prosím? Návrh je schválen 17 hlasy k 10. Nikdo se nezdržel. Tím se dostáváme, nebo respektive nemusíme hlasovat o 33, budeme hlasovat o celém tomto stanovisku, kdo je pro. Opět to raději přepočteme, tak prosím vydržte against? Kdo je proti? Nikdo není proti, zdržel se někdo? Osmnáct pro, čtrnáct eh, lidí se zdrželo. Tímto gratuluji panu Kamalovi. Návrh byl přijat. Could we have the results again, Madam Chairman? Okay, um, we're going to go on to the next vote. Přejdeme prosím k dalšímu hlasování, takže si vezměte hlasovací seznam. Doufám, že ji máte. Prosím vás, kdo teď nemá hlasovací kartičku, máte ji všichni? Dobrá, tak prosím vás, vy mi ukažte, jak chcete hlasovat a my to připočítáme, ale ostatní budou hlasovat elektronicky, protože to bude rychlejší. A co paní Volis, naše zpravodajka? Takže prosím, nejprve dám slovo paní Volis. Děkuji. Paní předsedkyně, myslím si, že není toho mnoho, co bych tady mohla dodat. Musíme prostě hlasovat. Uh, od poslední rozpravy ve výboru proběhl, došlo k určitému vývoji, protože rada dostala stanovisko svých právních služeb, které vlastně poukázaly na problém, na který já jsem poukazovala už předtím, a sice eh, jaká je otázka kompatibility zákazu s pravidly pro vnitřní trh. Já si myslím, že je tam vlastně taková možnost umožnění, ale vím, že eh, řada členů má eh, velmi silné emoce ohledně tohoto tématu, takže si prostě myslím, že nejjednodušší bude hlasovat a pak uvidíme, jak to bude eh, pokračovat, jak se budeme blížit plenárce a co přijde jako další věc. Jinak děkuji za přípravu hlasování či za pomoc při přípravě hlasování. Děkuji. Ještě paní Šaldemozu, to se tady myslím hlásila. Stínoví zpravodajové se hlásili. Prosím vás jenom stručně. Já se nok gøre det kort. Já... Děkuji. Já budu stručná. Já jsem také slyšela o tom, o tom právní rozhodnutí právních služeb rady. Musíme ale chápat, že tohle není právnická bitva, to je politická bitva. Komise je toho názoru, že je možné dospět k takovémuto zákazu, ovšem my musíme hledat politické řešení. Děkuji. Pane Mandr, vy nejste stínovým zpravodajovým. Já prosím vás nechci otevírat debatu v Nizozemsku máme kompletní zákaz a vůbec není eh, možné to ani spochybnit ze strany VTO. Prosím vás, eh, vůbec se teď nebudeme pouštět do té právní debaty. Paní Volis říkala, že rada má právní stanovisko. V parlamentu jsme si taky vyžádali právní stanovisko. To se určitě dá vyjasnit, ale prosím vás, eh, kolegové, od vás se dneska žádá, abyste rozhodli politicky. Takže začneme hlasovat. Pozměňovací návrh číslo jedna, paní Volis, prosím. Budeme hlasovat elektronicky a ten, kdo nemá kartičku, k tomu toho připočítáme. Takže prosím, ukažte mi, jak budete hlasovat a my vás tam potom připočítáme, pokud budete navíc nad ty elektronické hlasy. Seven in favor. Sedm pro, 23 proti, včetně paní Gosias. A jeden se zdržel, takže zamítnuto. Osmnáctka, paní Volis. Budeme hlasovat. Myslím si, že to takhle rychlejší, pokud proti tomu nemáte něco zásadního. In favor 23. 7. Pro 24 proti, nikdo se nezdržel, takže zamítnuto. 82. Tady paní Šaldamozevice se hla, žádala o oddělené, oddělené hlasování. Přesně tak nejprve celou 82 a potom eh, já hlasuji, aby slovo non šlo pryč. Takže nejprve 82 v celku. Okay. 24 pro, 7 proti. Vlastně to tady sami vidíte. A teď ještě to non. Ti z vás, kteří chtějí, aby non bylo vyškrtnuto. I thought we voted the amendment first. Nejprve se hlasovalo o tom pozměňovacím návrhu a teď se hovoří o tom, jestli z něj vypadne to non. Paní Šaldemoze, já myslím, že to prostě musíte trošku vysvětlit. Ten pozměňovací návrh prošel a teď Tak to teď musím říct dánsky. Teď jsme přijali celou 2,80 a teď mě jde o to, abychom vyškrtli slovo non. Takže já v podstatě jenom navrhuji, abychom vyškrtli slovo non. Ano, to je jasné. Takže teď tam bylo slovo non-commercial exchange a my hlasujeme o tom, aby slovo non tam nebylo. Tak prosím vás, kdo je proto, abychom vyškrtli eh, tohle negativum? Doufám, že jsem vám to vysvětlila jasně, takže zahajuji hlasování. Bude tam prostě už jenom commercial exchange, pokud to prohlasujeme till Okay. Okay, anyway, we have a result, so 21 in favor. Takže 21 pro, 9 proti, pardon, 22 pro. Nikdo se nezdržel. Takže to bylo schváleno. Takže teď eh, Přecházíme k článku 284, kdo je pro. Zahoji hlasování. Amendment 84. 84, pozměňovací návrh 84. Okay, the vote's closed. Končím hlasování. 25 pro, 6 proti, 86 Zahajuji hlasování. Dvacet devět pro, dva proti. Agri třináct. Některé z nich můžeme dělat eh, vlastně, nemusíme dělat elektronicky, takže prosím, ukažte, eh, kde 13 pro proti zamítnuto, Já si myslím, že u některých ta většina je zřejmá, takže tam nemusíme hlasovat elektronicky. Takže 19. paní Volis, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 20. pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Takže přecházíme na 14. agrie, kdo je pro, mám se to přepočítat, čtrnáctka od Agri, to si uděláme elektronicky. Dvacet tři pro, devět proti. Nikdo se nezdržel, takže to je jasné. Osmdesát osm, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Dvacet jedna D, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 89, NV16, je pro, proti, zdrželi se přijato. 22, paní Volis, je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 23, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pak máme skupinu pozměňovacích návrhů o článku 2 o výjimkách, takže všechny eh, dohromady, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Teď máme ústní pozměňovací návrh k 94 od Heide Rujle a Kristof Šadomozy, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Takže nyní ústní pozměňovací návrh 95, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Takže teď přicházíme článku 3, 25, kdo je pro, proti, to si překontroluji. Úplně tak jasně to nevypadalo, ale teď je to úplně jasné, je to jasně zamítnuto. 96, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Teď máme a to vlastně nemusíme dělat, to už jsme, to, že jsme přijeli 96. Takže nejprve si musíme vzít pozměňovací návrh 101 pana Mendrse. Pan Menders má slovo pokud ten konsolidovaný návrh, pokud bychom mohli dát stejné znění jako v bodu odůvodnění 13, tak jsem ochoten stáhnout svoje, svůj pozměňovací návrh a přijmout ten konsolidovaný. Paní Ruila se s tím souhlasí? Ano, takže stáhneme 101 a teď si vezmeme tu konsolidovanou verzi, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 102. E, článek 3, odstavec 3 pana Menderse. Jde pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 103 a 104. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kdo by si to chtěl překontrolovat, prosím? Vy si chcete překontrolovat 103 a 104, dobrá. Prosím. Well, it's three in favor, 29 against, so I think... 3 pro, 29 proti. Čtyř, článek 4. Zde zase máme skupinu pozměňovacích návrhů. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Teď 106, to bylo přijato, pardon, 110. 110 je ten další, to už je ke článku 5. Zase je to skupina pozměňovacích návrhů. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže tím přecházíme k článku 6, protože ty ostatní pozměňovací návrh odpadají. Zase je zde skupina návrhů, kdo je pro, proti, Přijato. Článek 7. Zase skupina přijato. Článek 8. Opět skupina pozměňovacích návrhů, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka, článek 9, 23 eh, od výboru Agri, zamítnuto. Potom 126 a nv 26 kde pro, proti, zdrželi se přijato. Článek 11 o zprávách. 127, 128, 27, 28, kde pro, zdrželi se zamítnu. Přijato, pardon. Přijato. O tom dalším nehlasujeme, protože jsme přijeli 127, takže 129 a kde 25, kdo je pro. Proti to je dodatek. Takže možná bychom si to měli udělat elektronicky. A ne, pardon, už vidím, že jste pro, teď jste se konečně rozhoupali k tomu hlasovat, takže to jsme přijali. 130 pana Ebnera, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. Článek 12, Agri 26, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto. 40 paní Voles, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto. 131, 132, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvacet sedmičku nemusíme hlasovat, takže teď se dostáváme k příloze 1. 133, 134, jen 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 135 odpadá. Příloha 2. 136, 137, 138 a 232 pro, proti zdrželi se přijato. Všechny ostatní pozměňovací návrhy k příloze 2 odpadají. Takže body odůvodnění. Ten jednička, ta nová, tady jsou nějaké lingvistické rozdíly, takže kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Bodu důvodnění 1, NV4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 2, zase dodatek, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Trojka Agri, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Teď Agri 4 a 47 od pana Evinera, eh, kdo je pro, proti, prosím vás, to si překontrolujeme. 47, 47 a 4. No, I think actually someone has changed their mind now, so it should be clear. No, no. It's 8 in favor, 24 8 pro, 24 proti, takže zamítnuto. Agri 5, kdo je pro, proti, zamítnuto. 48, 49 a NV 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 50, paní Rile, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 51, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. 4, paní Volis, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto. 52, paní Rýle, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. 5, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto. 6, paní Volis, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto, 54. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Teďka ústní pozměňovací návrh 53, paní eh, Rule a Šalmoze. Máte text, takže kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. To si překontrolujeme. Yeah, that's very clearly adopted, 23 or 24 to 9, 0. Um, then we go to seven by Mrs. Sedm paní Wallis, je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Osm Wallis pro, proti, zdrželi se zamítnout. Devět pro, proti, zdrželi se zamítnout. Deset pro, proti, zdrželi se zamítnout. Jedenáct pro, proti, zdrželi se zamítnout. 55, je to tak? Ano. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Padesát šest, sedm, osm a devět a NV osm kde pro, proti, zdrželi se přijat. Uh, sorry, I had to put environment hlasování 6 Envy jako dodatek ještě musíme dohlasovat. Ale ono to bylo zamítnuto, takže Envy 6 jako dodatek pro, proti, zdrželi se, přijat. 11, 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Agri 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 60, 61, 62, 64, 63, NV9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 14, paní Volis, kdo pro, proti, zdrželi se zamítnout. Konsolidovaný pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 70, Wallis pro, proti, zdrželi se zamítnout. 76, ano, 76 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 71, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Máme to zkontrolovat? Dobře, 71, pan Kramer, kontrolujeme elektronicky, ale myslím, že to je přijato. Kontrolujeme nicméně. 22 no, pro, 10 proti, nikdo se nezdržel, je tedy jasně přijat. 72, 73, 74 a NV 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Další odpadají, přejdeme eh, k 77, 78, NV 12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Přejdeme k 81 pan Ebner. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 17 pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. A to další se nehlasuje. Budeme hlasovat o návrhu zprávy, jak byl pozměněn. A prosím elektronicky. Zahajuji hlasování. Je zahájeno, ano. Festival Okay, so um, the final result is Zavírám hlasování. 25 pro, 7 proti. Nikdo se nezdržel. 25, to je celkový počet, ano. Paní Matěje, máte technickou připomínku? Můžete prosím zaznamenat mé minoritní stanovisko o výsledku hlasování a o této zprávě. Dobře. No, no. je Um, well, I think we've noted... Ano, je to minoritní hlasování. Paní Voli, spřejete si přednes nějakou poznámku či nikoli? Ne, paní předsedkyně, dávám. Děkuji vám za tuto příležitost. Děkuji vám tedy, kolegyně a kolegové. Děkuji všem, kdo zůstávají na slyšení a vyslechneme si paní komisařku. A žádám ostatní dopouštějí sál, aby tak učinili tiše. Okay. Okay, oh, thank you. Thank you very much.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 Okay, um, colleagues, could I ask you to leave and have your conversations Vážení kolegové, prosím, pokud chcete hovořit, eh, opuste sál. Máme 20 minut spoždění. Děkuji. And um, we'd like to get on with uh, the hearing as quickly as possible so we don't lose the opportunity to hear. Nechceme přijít o příležitost vyslechnout si experty, kteří eh, přijeli zdaleka. Vzhledem k tomu, že máme spoždění, odpustím si úvodní poznámku a požádám paní komisařku, aby promluvila, aby zahájila toto slyšení. A budeme postupovat eh, podle programu s našimi experty, s jejich prvy a posléze s otázkami a odpověďmi. Vítám zde paní eh, komisařku. Jedná se o velice důležité téma a Eh, velice rádi si poslechneme vaše eh, názory a vaše stanovisko k právům spotřebitele. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci. Jsem velice ráda, že mám příležitost k vám opět promluvit o tak důležitém tématu, jako jsou práva spotřebitelů. Chci poblahopřát paní McCarthy, koordinátorům a sekretariátu výboru IMCO, k uspořádání tak důležitého slyšení v pravý čas. V rámci diskusí jsem doposud zjistila, že potřebujeme čas, protože se jedná o složitý text, tato směrnice bude upravovat, bude dávat tvar eh, právům spotřebitele v Evropě po následující generace. Mým cílem je v tomto návrhu umožňovat lepší ceny a lepší výběr spotřebitelům a domácnostem, a to prostřednictvím sady moderních eh, práv spotřebitelů, v době ekonomických obtíží potřebujeme zdravé trhy se zdravými e, pravidly pro spotřebitele. V posledních pěti měsících se hodně diskutovalo o směrnici o právech spotřebitelů a já jsem této debatě bedlivě naslouchala. Toto není obchod mezi vysokou úrovní ochrany spotřebitele a e, spotřebitelským trhem. My chceme zajistit vysokou úroveň e, práv spotřebitele v 17 členských státech, ale současně bychom neměli podceňovat význam a výhody, prospěch e, který bude mít vnitřní trh pro jednotlivé spotřebitele i domácnosti. Pro ty, kdo si myslí, že cena není pro spotřebitele důležitá, bych chtěla říct, ať se nad tím ještě jednou zamyslí. Kdo si myslí, že větší výběr je něčím navíc pro spotřebitele, prosím, zamyslete se ještě jednou. A kdo si myslí, že vnitřní trh je v této době krize luxusem, opět zamyslete se nad tím ještě jednou. Tato směrnice nebrání členským státům v tom, aby rozšířili pole působnosti směrnice na eh, různé transakce a na transakce mezi eh, neziskovými organizacemi. Členské státy mají volnost tom, aby upravovaly různé aspekty, které jsou mimo eh, pole působnosti této směrnice. Tato směrnice nebrání členským státům tom, aby prosazovali zákazy u nevžádaných telefonních hovorů Členské státy stále budou schopny toto vše prosazovat všemi účinnými prostředky, jako jsou pokuty, anebo e, prohlášením kontraktu za neplatné. Tato směrnice nenutí členské státy v tom, aby se vzdávali e, ehm, napravných e, eh, akcí v, e, žádosti o nápravu, například eh, tam, kde zákazník odmítne vadné zboží ve Velké Británii, a, nebo v případě, že se domá zaročních práv v Belgii nebo ve Francii. Tato směrnice nenutí členské státy, aby se vzdali svých právních záruk u služeb. Například u stavebních služeb nebo u digitálních služeb. Je mi líto, že nedávné diskuze jakoby opomíjely, že nejsou žádná zásadní spotřebitelská práva, posilována v evropském rámci. E, tato směrnice bude posilovat spotřebitelská práva v EU. Spotřebitel bude chráněn lépe proti újmě, proti e, vadnému zboží a před skrytými poplatky, pokud nebude předem spotřebitel informován o těch dodatečných poplacích za, dodat, e, za, za dopravu. Nebude tedy muset platit. Potom to je 14-denní eh, lohuta pro zrušení, bezplatné zrušení eh, smlouvy. Eh, pak je to další, další aspekty, které se týkají prodeje mimo sídlo firmy. Spotřebitelé budou, budou moci se zříct smlouvy jen dopisem nebo e-mailem, které mohou napsat sami a při smlouvách online například, když uzavřete smlouvu na eBay, eh, musíte eh, jasně prohlásit, že jste obchodník a nikoli pouhý spotřebitel, který prodává někomu jinému. Eh, takže my chceme toto jasná práva pro spotřebitele, abychom také posílili kampaň pro spotřebitele a chceme takto podpořit práva, aby se podobala právům, které mají eh, pasažři v letecké dopravě. To je pro mě velice důležité a já spolehám na váš příspěvek. Zas, hm, jsem eh, obavy například ohledně digitálních obsahů, Víte, že já usiluji o to, aby byl eh, chráněny digitální obsahy. Já na tom opravdu silně pracuji, ale je jasné, že identifikace problému a odpovědi na ně v této oblasti vyžadují delší čas. A já vám slibuji, že v následujících měsících se k tomuto tématu vrátím. Jako eh, přímí zástupci zde v Evropském parlamentu máte nejlepší představu o tom, co spotřebitelé potřebují nehledě na to, kde žijí a kde nakupují. Po schůzka s mnohými z vámi, se spotřebitelskými organizacemi, s národními orgány, mnoha dalšími orgány, ehm, zjišťuji, že v některých členských státech jsou eh, legitimní obavy a srozumitelné obavy eh, o několika základních eh, otázkách. K těm nejzávaznějším náleží je dvoulet té období záruky dostatečně dlouhé. Je šestiměsíční období eh, pro eh, maloobchod eh, dostatečné. Je způsob náhrady škod ten správný této směrnici? Měli, měli by tu být větší počet nepřeměřených smluvních podmínek na černém seznamu. Může být, že některá spotřebitelská práva ještě potřebují posílit. Tato směrnice nyní spočívá ve vašich rukou. A v těchto zásadních otázkách doufám, že naleznete tu správnou rovnováhu v ochraně spotřebitelů a e, ve životaschopných pravidlech pro Eh, podniky. Ale já se nechci vzdát principu, abychom měli jednotný eh, seznam pravidel, který se bude vztahovat na všechny podniky a na všechny evropské spotřebitele. Ať už to jsou obyčejné obchůdky eh, až po internetové obchody. Musí to být jednotný obchod, který funguje pro naše občany. My potřebujeme takové trhy, které budou fungovat, které budou výkonné, které budou podnikatelům umožňovat stabilitu, protože oni potřebují stabilitu a my také potřebujeme stabilitu. Trhy, které budou umožňovat spotřebitelům, aby nakupovali zboží, které potřebují, kdy a kde je potřebují. A za správnou cenu. Všichni z nás v, té, v tomto období ekonomické krize musíme znovu vybudovat eh, důvěru spotřebitelů a obnovovat eh, hospodářství. A proto je zapotřebí přísného prosazování pravidel. Je třeba lépe horn, eh, harmonizovat a koordinovat pravidla. A tím budeme hm, také zároveň eh, posilovat prosazování práv a také hm, eh, posilování práv těch, kdo hm, žádají nějaké nápravné akce. Ti, kdo přišli o práci, musí snižovat své náklady, své výdaje, kdy jindy by spotřebitelé potřebovali Eh, více takovouto podporu než teď. Je třeba, aby spotřebitel, který si koupí nějaké zboží, dostal ve správný čas, aby toto zboží odpovídalo tomu, co si eh, objednal. A proto my se snažíme toto všechno zajistit. Historie nás učí, že zůstaneme Zůstaneme doma a budeme muset všechno zavřít, pokud nebudeme nakupovat. A tím se krize prohloubí. A proto Evropa musí být otevřená podnikání a obchodování, protože jinak bude z obchodování a podnikání vyloučena. Proto je vhodné, abychom prosazovali jednotnou eh, sadu eh, pravidel, což může vést k vytváření nových pracovních míst. Doufám, že už mě znáte budu bedlivě naslouchat eh, vašim slovům a budu si také poznamenávat veškeré kritiky. Doufám, že všichni eh, se, na, se díváme na, na tento text eh, z evropského pohledu a konstruktivně. Mohu vás ujistit, že komise přijímá konstruktivní návrhy, které jsou založeny na pevných podkladech. Věřím, že při vyjednávání mezi parlamentem a radou dojde ke správné rovnováze, která umožní eh, spotřebitelům a občanům eh, v Evropě 21. století, aby dosáhli svých práv. A budu zde v průběhu slyšení. Děkuji vám, že jste mě pozvali. Budu opravdu pečlivě naslouchat všem vašim slovům a obavám a slibuji vám, že budu s vámi spolupracovat a přeji vám hodně štěstí. Hey, thank you. My děkujeme vám, paní komisařko. Děkujeme vám tak, vyslechli jsme se vystoupení paní komisařky, která nám celou záležitost uvedla. Jak jsem eh, říkala, nebudu vystupovat na úvod, abychom měli dostatek času poslechnout si naše odborníky a klást dotazy. Takže rovnou zahajujeme první část našeho slyšení, eh, kde budeme hovořit o zkušenostech eh, při nákupu a prodeji v přeshraničním prostředí. Budeme hovořit o působnosti a harmonizaci. Nejprve vystoupíme vystoupí paní Jutta Gurtman z centra, Evropského centra pro spotřebitele. Bude hovořit o praktických problémech, s nimiž se potýkají spotřebitele v této oblasti. Máte slovo, paní Gurkman. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve bych vám za řece ráda poděkovala za pozvání a za tuto příležitost, kterou teď mám, hovořit o některých konkrétních příležitostech. Takže eh, zastupuje zde tedy Evropské středisko pro spotřebitele. Řeknu něco k tomuto středisku, doufám, že je všichni znáte, eh, zejména pro ty, kteří je náhodou tedy neznají, bych chtěla něco říct. Je to v podstatě síť, eh, která byla vytvořena v roce 2005 ze strany Evropské komise a má za úkol zejména tedy nějakým způsobem asistovat či pomáhat spotřebitelům při jakýchkoliv problémech s vnitřním trhem. E, v současné době máme 29 středisek, to znamená jedno středisko pro členský, na každý členský stát a jedno středisko navíc pro Island a také pro Norsko. Teď přeskočíme dva slajdy a podíváme se na pár statistik. V roce 2007 měla celá síť asi 25 tisíc stížností a tedy zpracovala 25 eh, tisíc těchto správních stížností v roce 2008. Už těchto stížností, eh, vidíte, bylo mnohem více eh, řekněme, že těch právních sporů bylo asi 620 tisíc. V Skélu jsme zpracovali asi čtvrtinu těchto případů a to byly zejména ty přípravy, případy, kdy v podstatě naše střediska působila jakoby eh, právníci či advokáti. To znamená, my se vlastně obrátíme třeba na jednotlivé podniky a snažíme se nalézt nějaké mimosoudní řešení, což se nám tedy ve většině případů i daří. Dvě třetiny těch případů, které se dostávají na naše středisko v Německu, se týkají uzavřených eh, smluv na internetu, na internetu a asi eh, vlastně 70% těchto případů bylo uzavřeno vlastně na dálku. Potom máme mnohem menší eh, procento těch, kdy vlastně dojde k uzavření smlouvy tedy v obchodě a potom asi jedno procento eh, v domově spotřebitelů či při jakémsi podobním prodeji. Potom se tady objevuje eh, také tabulka, kde vidíte, eh, v jakých oblastech té smlouvy dochází k problémům. Zda je to třeba, třeba dodávka, nedodání produktů, třeba ve 22% případů jsou to problémy se samotným produktem, to znamená, jsou to otázky týkající se záruk a podobně. E, pak tady máme případy, které vyplývají z různé právní situace v jednotlivých členských zemích. Tady bohužel nemám čísla, to bychom opravdu potom museli ještě zvlášť vyhodnotit. Uh, Potom eh, nesmíme zapomínat, že existují tedy různá spotřebitelská práva a potom také ale všeobecné právo smluvní. Pak jsou také údajná práva, kdy spotřebitel říká, že v podstatě měli údajné právo, které tím, že mu bylo upřeno, bylo neprávem. Je to trošku komplikované, bohužel tady nemám konkrétní čísla Možná by stálo za to podívat se na ty konkrétní případy a zjistit, které připadají ke kterému z těchto problémových, ke které z těchto problémových oblastí. Pro spotřebitele existuje problém v tom, že zejména velké podniky eh, často se zdráhají dodávat produkty přes hranice. To znamená, eh, často se prodávají produkty potom s různými referencemi, s různým vybavením. A zejména tedy velké dodavatelské firmy nechtějí dodávat přes hranice. Za druhé, spotřebitelé, kteří eh, detailně neznají svá národní práva, to byl vlastně přístup komise v tomto případě, že je to roztříštění těch právních předpisů, které způsobuje jakousi bariéru pro využívání vnitřního trhu a jde o to je odstranit, ale velmi často eh, spotřebitelé vůbec neví, jaká mají práva na vnitřním trhu. Eh, ví, jak se třeba situace mají v případě, kdy přímo nakoupí v zahraničí. Ale z naší zkušenosti sice víme, že firmy nechtějí prodávat přes hranice, ale na druhou stranu zase existují pobočky těchto firm v jiných zemích. My jsme třeba zkoumali srovnání cen mezi těmito pobočkami a třeba velká zásilková firma v Německu má v podstatě stejný katalog, jaký má ve Francii ve své pobočce. Ty eh, po, modely jsou stejné až na referenční čísla, ale ceny jsou velmi odlišné, takže v podstatě to způsobuje až podezření, že zde se nepostupuje ani tolik jako na základě různých právních předpisů a že tedy nejde o to, že firmy by nechtěly zasílat ty zásilky do zahraničí kvůli různým právním předpisům, ale zejména kvůli těm cenám. A Jinak lidé často neví, jaká práva v jiné zemi platí eh, a to potom způsobuje problémy. Proč nemají spotřebitele výhody z vnitřního trhu. Tady jde zejména o prosazování práva. Potom často spotřebitele dávají přednost obchodníkům, které znají, kteří už se prokázali jako seriózní a Potom samozřejmě jsou to ještě lingvistické či jazykové problémy. E, v Německu potom máme ještě otázku udržitelnosti, to znamená nakupovat regionální produkty, podporovat regionální maloobchod. U velkých firm vycházíme z toho, z naší zkušenosti tedy, že ten důvod, proč, se, proč nejsou příliš ochotné dodržovat tedy ten vnitřní trh, jsou ty odlišné ceny v různých zemích. Malé a střední podniky nemají eh, možnost eh, takto analyzovat trhy a mají tedy problémy s vyhodnocováním eh, těch trhů a vlastně s tím, aby dobře věděli, jaká jsou jejich práva a povinnosti. K hodnocení návrhu směrnice bych chtěla říci, že eh, z našeho pohledu to, ta cílená plná harmonizace, zde bych ráda vyjádřila díky Evropské komisi za to, že se snaží takto zjednodušit všechna ta pravidla, my si myslíme, že by to zjednodušilo využívání vnitřního trhu jak pro spotřebitele, tak pro dodavatele. Zejména by to také vytvořilo právní jistotu pro některé oblasti, které v současné době jsou problémové. A to jsou zejména následující různé definice a termíny, určování a výpočet termínů Potom jsou také nejistoty při určování příslušného práva, zejména právě u těch malých a středních podniků, a potom výklad těch jednotlivých pravidel podle, národní, podle národních soudů, které to často vnímají velmi odlišně. Potom také nebezpečí je, že může dojít ke snížení ochrany spotřebitele. To se samozřejmě musí zvažovat vždycky podle jednotlivých případů musíme se podívat na každé konkrétní nařízení, zda by nebylo lepší zůstat u nejnižší harmonizace, či nebo harmonizaci na eh, vysoké úrovni. Drastické snížení ochrany spotřebitele, o tom se velmi často hovoří, to by z našeho pohledu samozřejmě zničilo důvěru spotřebitele. A naše práce, zejména teď před evropskými volbami, říká, že spotřebitelské právo je nejlepší oblast, kde můžeme zprostředkovat takový pozitivní obraz EU, Často tedy samozřejmě se eh, Evropská unie je osočována z toho, že na komisi se reguluje pouze zakřivení kyselých okurek či podobně. A tady můžeme krásně ukázat, že eh, se Evropská unie zabývá i velmi konkrétními tématy, které například tedy vedou k dobré ochraně spotřebitelů ve všech zemích EU. A proto by si to poselství, které by mělo být, by mělo říkat, teď můžeme tedy slyšet, že, že různě tak koluje, že vlastně EU snižuje ochranu spotřebitele, tomu bychom určitě měli zabránit, aby kolovali takovéto pověsti. Spíše to poselství, které bychom měli vysílat, by mělo být, že EU harmonizuje ochranu spotřebitele na jedné stejné úrovni ve všech zemích. Musíme si dát pozor ale na to, aby tomu spotřebitelé opravdu rozuměli. Protože spotřebitelé nerozlišují mezi všeobecným smluvním právem a spotřebitelským právem. Takže když teď spotřebitelům řekneme, máte stejná práva všude v EU a potom dojde k nějakému sporu protože e, třeba e, to všeobecné právo smluvní je odlišné, tak to už prostě spotřebitelům nevysvětlíte a potom to určitě povede k velkému zklamání. Ale to je něco, co musíme opravdu opatrně zvažovat, protože výhody vnitřního trhu jsou jistě výhodami pro spotřebitele, takže my opravdu musíme přesně vědět, jaký dopad by eh, mělo, měla ta plná harmonizace. A jestli některá nařízení naopak nebrání spotřebitelům i firmám, aby se opravdu plně účastnili toho vnitřního trhu. Takže tohle to jsou věci, které musíme opatrně zvažovat a musíme vyslat prostě koherentní poselství, jasný signál spotřebitelům, že EU opravdu eh, odráží jejich eh, práva. Děkuji vám. Nechci, aby chom přežloho diskutovali. A proto okamžitě přejdeme k panu Alvarezovi z Business Europe, který bude hovořit o praktických problémech eh, s obchodováním přeshraničním a zda tyto problémy mohou být překonány návrhem komise. Nebudu číst eh, životopisy těchto expertů, eh, protože jsou velice dlouhé a bohaté. Buďte jen ujištěni, že se jedná o skutečné experty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Především chci poděkovat výboru a paní McCarthy za uspořádání eh, tohoto slyšení a za pozvání Business Europe. Budu hovořit o třech hlavních aspektech. Za prvé, budu vysvětlovat, proč svět podnikání je přesvědčen, že potřebujeme iniciativu EU v této oblasti. Za druhé, jak důležité je vést konstruktivní a dobře informovanou debatu to už bylo zmíněno. A na závěr se budu zmiňovat o obsahu návrhu. Nikdo nespochybňuje to, že e, ještě e, dostatečně funguje vnitřní trh v přezraničních e, transakcích. Několik problémů už bylo zmíněno, jedná se různé formality, jazyky, daně, osobní a kulturní zvyky, je to veliká eh, diversifikace v jednotlivých členských státech a to způsobuje někdy potíže ohledně služeb i nákupu eh, zboží. Firmy, které prodávají přeshraničně, se musí vypořádat s několika různými druhy pravidel. Například jsou pravidla pro ochranu spotřebitelů, které vycházejí eh, z transpozice aký komunitér, ale někdy to bývá obtížné pro podniky, aby fungovaly mimo svůj národní trh. To znamená, že se musí mm, přizpůsobit určitým, správ, eh, určitým ztrátám a že musí eh, počítat eh, s jiným právním prostředím. Podniky, zevna malé a střední podniky, někdy si prostě nemohou dovolit pustit se do obchodu přes hranice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 Spotřebitelé ale také prohrávají v této situaci a to zejména proto, že mají omezenou možnost volby při poskytování služeb. Také panuje veliká nejistota a, a různá ochrana spotřebitelů v členských státech. Také si myslíme, že celé hospodářství a vnitřní trh e, e, doplácí na tyto nedostatky. Návrhovaná směrnice komise chce zlepšit přístup na vnitřní trh e, a zlepšit regulaci regulaci v této oblasti a celý návrh eh, tak chce učinit prostřednictvím omezení eh, rozdílu v regulaci mezi jednotlivými členskými státech u smluv eh, B2C. Přitom také usiluje o zajištění dostatečné důvěry ze strany spotřebitelů. My naše asociace je pro harmonizaci v této oblasti a proto podporujeme tento návrh, který usiluje o harmonizaci protože pro nás je to nejlepší nástroj, jak eh, naplnit ten zmíněný cíl. Nicméně uznáváme, že diskuze jistě nebude jednoznačná, protože určitá diverzita, nejednotnost vždy bude existovat, alespoň v oblasti ochrany spotřebitelů. Nicméně je to diskuze, která by určitě měla proběhnout a je velice nutná, žádaná hlavně eh, v situaci dnešní finanční krize. Ještě než se budu zabývat podrobnostmi tohoto návrhu, tak chci říci, že je velice důležité, aby ta diskuze byla konstruktivní, aby všichni zainteresováni byli dobře informováni a tudíž výsledek byl kvalitní. Máme obavy z toho, že v některých oblastech na národní úrovni zejména tento návrh je prověřován víceméně z perspektivy domácí, z perspektivy národního státu. Pokud ale chceme dosáhnout konsenzu ohledně celoevropských pravidel pro usnadnění těchto obchodních transakcí, tak použití čistě národního hlediska není dobré. Legislativní diskuze by tudíž měla být zlepšena a my navrhujeme následující v této oblasti. Chceme poskytovat jasné informace a doklady o dopadu harmonizace na národní právní pořádek. Chceme vyjasnit některé klíčové aspekty tohoto návrhu. Paní Kuněva už doplnila některé nové prvky v této oblasti, ale myslím si, že je potřeba zde pokročit více. Jde o takové aspekty, jako je působnost z eh, eh, této směrnice, vyčlenění určitého zboží nebo služeb, pak eh, celá ta harmonizace a její rozsah a dále také inter, interakce s existující legislativou. Tu je třeba vyjasnit hlavně interakci se směrnicí o nekalých obchodních praktikách, o e-commerce a e, směrnice Řím 1. Kromě toho je nutné pro kvalitní diskuzi to, abychom všichni hledali společný evropský zájem a vnímali celou tuto záležitost jako balíček. Vyhnuli se tomu, že budeme udržovat status quo v jednotlivých státech a jakoukoliv změnu v domácí legislativě budeme vnímat jako krok zpět. Pokud jde o podrobnosti tohoto návrhu, tak zde bych chtěl zdůraznit tři prvky, které jsou pro nás v tuto chvíli velice důležité. Tak za prvé význam úplné harmonizace. My si myslíme, že je to správný nástroj pro vytvoření jasného právního rámce, které vytvoří rovné prostředí a dostatečnou ochranu spotřebitelů v Evropě. Během legislativního procesu tudíž eh, si přejeme, aby Rada, Komise i parlament udělali v této oblasti pro plnou harmonizaci maximum. Pokud je o oblasti, které by měly být harmonizovány tímto návrhem, tak eh, zde se domníváme, že tento návrh pokrývá celou řadu klíčových, dostatečný počet klíčových eh, eh, oblastí. Zejména jde o definice, o informace pro spotřebitele, o právo odstoupit, odstoupení, modely pro odstoupení od smlouvy a také ustanovení o plnění. Také podporujeme harmonizaci, pokud jde o právní záruky. Nicméně existují jiné aspekty, kde si myslíme, že harmonizace nemá místo. Zejména jde o smluvní dopady na poskytování informací, ustanovení týkající se očkodnění a také eh, obchodních záruk. Zde si myslíme, že bychom měli dodržet status quo. Třetí prvek, který, se, který obsažen v tomto návrhu, je úroveň ochrany spotřebitelů. Zde jsme se dohodli, že návrh musí zajistit vysokou ochranu spotřebitelů. To je důležité, protože jinak nebudou mít spotřebitelé v přeshraniční obchod důvěru. Takže je potřeba se dohodnout na nějaké úrovni aspektů, které budou chráněny po celé Evropě. Je třeba tedy diskutovat eh, o této oblasti a ne, nevolit ani jeden z extrémů. Míra ochrany musí být eh, podrobena politické eh, diskuzi a musí vycházet eh, z podložených informací a konzultací. Myslíme si, že nesmíme zapomínat na to, že koncepce spotřebitele musí být chápána komplexně. V této souvislosti naše asociace eh, ochrany spotřebitelů budou sehrávat velikou důležitou roli při poskytování informací. Soukromé firmy jsou rovněž připraveny diskutovat o ochraně spotřebitelů tak, jak o ní uvažuje eh, navrhovaná směrnice. A na závěr svého vystoupení chci eh, podpořit eh, zákonodárce v Evropském parlamentu i v národních parlamentech, aby pokračovali v konstruktivní diskuzi, aby tento návrh byl oboustranně výhodný jak pro firmy, tak pro spotřebitele a přinesl hodnotu, přidanou hodnotu vnitřnímu trhu. Očekáváme tedy další podrobné mm, příspěvky k této diskuzi a my se do ní velice rádi zapojíme. Děkuji. Já děkuji vám a děkuji také za to, že jste dodržel eh, řečnickou dobu. Budeme pokračovat velice rychle. Nyní paní Karol Obech de Vincel eh, z Univerzity Jean Moulin eh, z Lyonu a vystoupí s příspěvkem k některým obavám spotřebitelů. Madame la présidente, mesdames et messieurs. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážené dámy a pánové, především chci poděkovat poslancům Evropského parlamentu jménem naší univerzity Jean Moulin z Lyonu. Budeme hovořit o smluvních právech. Já se účastním debat, které se týkají Eh, evropského práva, jsem profesorka práva a proto se chci zaměřit na své zkušenosti v této oblasti. Eh, písemně eh, si můžete prostudovat konkrétně moje názory a teď budu hovořit přímo o této směrnici. Je prvním transversálním textem, který vytváří takovýto společný rámec. Smluvní právo v Evropě je důležitou věcí, je zásadní věcí, neměli bychom tady ztrácet tuto příležitost Evropská komise a parlament eh, zcela oprávněně prokázali vůli vytvořit takovýto komunitární rámec a proto tento text by měl odpovídat očekávání. Především je třeba schválit horizontální přístup této směrnice. To je jediný prostředek dosažení uh, Eh, cílů eh, tak, aby jich bylo dosaženo racionálně a důsledně. Hodně by se dalo hovořit o polipůsobnosti směrnice, protože právě to působí obtíže. Musí to být opravdu průřezová horizontální směrnice, nebo to eh, bude spíše omezo, omezená směrnice, protože v článku 3 vidím určité určité eh, detailní potíže, ale nebudu se tím zabývat eh, teď eh, do hloubky. Obsah ovšem není na úrovni, kterou bychom očekávali. Jsou to tři hlavní typy kritik. Ta první, ten první se týká všeobecné nepřesnosti klíčových pojmů, které jsou důležité a umožňují popsat pole působnosti této budoucí směrnice. A to v jednotlivých kapitolách. Druhá kritika, jak už bylo řečeno, se týká eh, snížené ochrany spotřebitele a za třetí, a k tomu se ještě budu vracet, to je bod, který vyplývá z prvních dvou a to je harmonizace. Co se týče nepřesnosti klíčových pojmů, tedy vrátím se té první kritice. Hlavní problém spočívá v tom, že se jedná o naprostou harmonizaci v režimu směrnice a to je podmíněno polem působnosti směrnice a proto je třeba jasně definovat jednotlivé pojmy. Přesně definovat. V tomto případě tomu tak bohužel není. Jedním z pojmů, který je možná nejvíce problematický, eh, se vztahuje k prodeji. Tento pojem je zásadní, protože když budeme schopni definovat prodej, budeme schopni definovat i pole působnosti záruky. Nicméně eh, termín pojem článku 2 není definován patřičným způsobem. Pokud tedy prodej je definován jako prodeje, eh, musíme se ptát, co to vlastně prodej je. A pak je tu norma, která stanoví, že se aplikuje režim prodeje na smíšené smlouvy, Eh, odlišné od původního textu eh, směrnice. Tyto smíšené smlouvy se mohou týkat jak služeb, tak eh, hmotných statků. Takže je to velice široké pole působnosti a velice nejasné. Co to tedy je? Jaký kontrakt to je? Je to kontrakt, který se vztahuje současně k prodeji hmotného statku i služby? A proto se tážeme, na co všechno se bude vztahovat, tedy pole působnosti té směrnice. Zda to bude například na prodej statků, zda to bude eh, na prodej eh, různých služeb, zda to bude na poskytnutí nájmu nebo půjček. A potom eh, definice statku vyplývá z pojmu hmotný statek, Nicméně hmotný statek se nepopisuje stejně, nedefinuje stejně ve všech členských státech. V tomto případě je ale nutné, abychom měli i jednotné znění s jednotným významem, abychom mohli jasně definovat i působnost směrnice. Je tedy třeba respektovat judikaturu soudního dvora v tom smyslu, že, eh, jak je definováno tedy, jak je definován hmotný statek. protože jinak bychom otevírali eh, dveře problémům. A druhá obecná kritika, kterou můžeme eh, zmínit, je tedy snížení ochrany spotřebitele. Mnoho členských států eh, poukazuje na to, že harmonizace de minimis je Mm, je v pořádku, nepůsobí problémy na rozdíl od eh, naprosté harmonizace. Je to například klauzule o, o zneužití eh, pozice. Eh, a to vidíme, mm, že je nutné pro zaručení konformity. Znění to, této směrnice neumožňuje vyšší ochranu spotřebitele než jaká je v některých národních eh, právech. Chci se zmínit o několika eh, termínech, jako je garance neboli záruka, kde se stanoví dvouleté zaruční období, zaruční lhůta, což je takový východní bod. Eh, jedná se tu o přenesení rizik, které je podstatné právě v této směrnice. A hovoří se tedy o tom, že záruční lhůta běží od doby, kde je předáno zboží ale eh, pak nemůžeme podle směrnice eh, žádat eh, plnění záruční lhůty podle vnitrostátních norem. Nicméně v některých členských státech umožňují i delší záruční lhůtu a teď to působí určité potíže protože to souvisí samozřejmě s normami pro odvolání. A to by neumožňovalo tedy naprostou harmonizaci tohoto prvku v Evropské unii. A pak ještě ohledně harmonizace práv spotřebitelů musíme uvažovat o hierarchizaci eh, pravidel, protože musí zde být profesionál, který se musí rozhodnout, co je tím nejlepším řešením. A musí dát ale přednost buď eh, eh, na hradě zboží, anebo opravě zboží. Nicméně eh, v národních normách to vypadá jinak. A v důsledku toho dojde k zajímavé situaci, v níž by na nákup, když by člověk, který nakupuje na, jako firma obchodní, by byl lépe chráněn než pouhý spotřebitel. A potom je tu problém Eh, nepatřičných podmínek smlouvy. Ano, je důležité mít takovýto seznam, abychom harmonizovali, co to znamená nepřiměřené smluvní podmínky v jednotlivých členských státech. Ale pak vzniknou takové uzavřené seznamy, takže členské státy nebudou moc příležit, mít příležitost přidat k těmto nepřiměřeným slovním podmínkám nějaké další, které se tam objeví následně. Některé členské státy už mají sami o sobě dlouhé takzvané černé seznamy a velice obtížně eh, budeme zasazovat všechny tyto eh, pojmy do eh, jednotného černého seznamu. seznamu. A Eh, výklad těchto podmínek bývá různý v členských státech, takže eh, by pak vznikl jakýsi kompromis a mnoho členských států zjistí, že se ehm, nakonec snížila ochrana spotřebitelů. Na závěr bych chtěla ještě eh, prohlásit, že tyto kon, mm, kritiky textu by neměly zas tak velký dopad, kdyby nešlo o celkovou harmonizaci, ale protože se jedná o naprostou harmonizaci, je tento text i nebezpečný a harmonizace může být iluzorní. K tomuto nebezpečí může dojít, pokud naprostá harmonizace bude, bude prosazována horizontálně, tedy průřezově, a bude definovat velice přísně pole působnosti. A pak velice těžko dojdeme k nějakému e, průřezovému e, vyváženému výkladu. Dojde potom k různým inkompatibilitám norem, s národním právem. A právo, které není harmonizováno, bude eh, vlastně zmraženo, protože nebude mít eh, oporu ve vnitrostátním právu. Čímž opět budeme eh, negativně postihovat ochranu spotřebitelů. Eh, pak tu jsou eh, iluzorní výhody. Eh, celková harmonizace se projevuje v přeshraničním obchodu. Ale právní normy, které nejsou známy, mohou působit potíže v přeshraničním obchodu a může vznikat celá řada sporných eh, případů a situací a bude to působit eh, prodlužování doby, eh, v níž bude možné přijmout a aplikovat tuto směrnici. Je tedy třeba zaručit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů. Tato směrnice je žádána a Přejí si jak národní, tak evropské orgány. Je to tedy veliká příležitost pro eh, smluvní právo. Snažme se ji využít. Eh, Výborně, děkuji. To byl velice zajímavý bod eh, na závěr hledat řešení, nikoli v problémy. A nyní pan Win z Eurocommerce eh, možná nám také pomůžete hledat cestu k lepší legislativě svým příspěvkem. Ano, děkuji paní předsedkyně. Hned na začátku chci říct, že Eurocommerce eh, naše koncercium, které zastupuji, podporuje hlavní část tohoto návrhu, tedy do tohoto kontextu chci zasadit své vystoupení. My věříme, že možnost vytvořit velký celoevropský plně funkční vnitřní trh pro spotřebitele by mělo být naší aspirací a neměli bychom se toho obávat. Byl by to trh, kde spotřebitelé mají důvěru eh, v to obchodovat, eh, stejně jako firmy se nebojí obchodovat eh, přes hranice, vzájemně si konkurovat. Současné ekonomické klima ovšem není úplně ideální. Eurocommerce si myslí, že současný návrh může značně přispět ke zlepšení situace a proto ho podporujeme, alespoň pokud eh, je, pokud uvažuje ve vyvážených eh, eh, koncepcích. Nejlepší plná harmonizace je považována za nejlepší možné řešení. My toto vítáme, ale plná harmonizace a výhody zjednodušení a zjednodušení situace povedou ke snížení nákladů, což vítáme. My také vítáme tento návrh jakožto vyrovnaný balíček a doufejme, že balíčkem zůstane. Za třetí, eh, my neočekáváme, že dojde ke snížení ochrany spotřebitelů a myslíme si, že tento návrh na... nicméně v žádném případě žádným velkým způsobem ochranu spotřebitelů nesnižuje. Důležité eh, je, aby tedy existovalo rovné volné prostředí pro firmy a i když návrh změní to současné prostředí, nesmí to znamenat, že eh, firmy ztratí svou současnou míru ochrany. Eurocommerce je připraven eh, konstruktivně podpořit eh, praktické vyvážené návrhy, eh, které budou předloženy a které by pomohly členským státům a spotřebitelům akceptovat eh, opatření plné harmonizace. My chceme ovšem být realističtí, hlavně pokud jde o náklady, které si mohou souviset. Za páté, my se domníváme, že působnost je nastavena poměrně dobře, tak aby i služby byly začleněny do působnosti eh, plně. Například eh, služby v cestovním ruchu by chtěly být v působnosti této směrnice spíše než v působnosti separátní směrnice. Za šesté usilujeme o jisté eh, změny, které zatím řešeny nebyly, například proplácení zvláštních nákladů na doručení. Aby to vše fungovalo, musí firmy poskytovat služby přes hranice a e, spotřebitelé nakupovat přes hranice. E, nařízení Řím 1 nabízí spotřebitelům možnost důvěry, kterou hledají. Také známe, že firmy k tomu mají jisté výhrady, ale nemyslíme si, že je vhodné, abychom v kontextu tohoto návrhu znovu upravovali ještě nařízení Řím 1 co firmy potřebují. Potřebují smluvní právo a ochranu, která umožní obchodovat eh, přes hranice stejnou ochranu, kterou mají na svém domácím trhu. To je bude podporovat tomu, aby expandovaly za hranice. A dosáhnout toho můžeme dvojím způsobem. Jednak eh, klauzuly o vnitřním trhu a nebo úplnou harmonizací. Z těchto dvou možností pouze plná harmonizace plně respektuje nařízení Řím 1 a navíc ho dále podporuje. Spotřebitelé jsou chráněni vlastní legislativou a firmy obchodující na základě jednotných pravidel eh, mohou takto obchodovat a tím pádem, protože znají tu platnou legislativu, tak ji také budou tím spíše aplikovat a dodržovat. Také dojde ke značným eh, úsporám při rozhodování firmy, zda bude obchodovat také přes hranice. To znamená, my plně podporujeme plnou harmonizaci, eh, zejména pokud bude dobře fungovat a my si myslíme, že bude eh, fungovat. Nechceme, aby existovaly nějaké mm, přidané náklady, které by souvisely s minimální harmonizací. Také působnost směrnice je nastavena dobře, proto si pod to jsme a připraveni podpořit eh, například úplné začlenění služeb, ale je třeba uvést, že například nápravy u služeb musí být jiné než v případě spotřebního zboží jde takové záležitosti, jako například náležitá profesionální péče a tak dále, kde spotřebitel má jistá eh, očekávání. Pokud jde o digitální služby, tady je to komplikovanější a proto si myslíme, že je dobré, abychom je neřešili v, ten, v tuto chvíli. Bylo by nevhodné je čistě přidat do současné působnosti. Určitě si vyžadují zvláštní ustanovení, buď to v této směrnici nebo v nějaké směrnici budoucí. My si myslíme, že ta působnost musí být především jasná vůči ostatní legislativě. Pokud eh, jak paní komisor, komisařka řekla, pokud něco vyčleníme z působnosti směrnice, tak eh, mohou panovat obavy, eh, zda plná harmonizace přinese ty očekávané výhody. Pokud tedy O co nám jde? Jde nám o jednotný soubor pravidel, proto podporujeme plnou harmonizaci. Eurocommerce podporuje tuto směrnici ve formě vyváženého balíčku. Myslíme si, že směrnice představuje vyvážené mm, povinnosti i práva spotřebitelů spotřebitelů i firem. Samozřejmě s tím souvisí určité náklady, které vždy musí spotřebitelé nést. Ale cílem toho vyrovnaného balíčku by neměla být nejvyšší možná ochrana, ale vysoká míra ochrany, která je praktická a vyvážená, bere ohledy na firmy i spotřebitelé. Myslíme si, že tento návrh to splňuje. Jsou tady dva prvky tohoto návrhu, které s tím souvisejí. Jednak dodatečná ochrana spotřebitelů, o které hovořila paní komisařka, a to často ovšem vytváří zátěž pro firmy, ale můžeme to přijmout, pokud to bude součástí vyváženého balíčku. A druhým prvkem je další doplňková ochrana pro firmy, například eh, jak se bude zacházet se zbožím, které chce spotřebitel vrátit, eh, možnost eh, snížení ceny při odmítnutí zboží je tady ta 14-denní lhůta pro odstoupení od eh, smlouvy. Nicméně obě složky eh, tohoto balíčku spolu eh, souvisejí a jsou součástí vyrovnaného mm, balíčku. Pokud bychom změnili například to šestiměsíční období, tak si myslím, že bychom tu dosaženou rovnováhu poškodili. Eurocommerce neusiluje o omezení ochrany spotřebitelů v žádném ohledu. Nechceme, aby spotřebitelé akceptovali omezenou mm, ochranu. Naopak, chceme, aby na vnitřním trhu mm, měli spotřebitelé potřebnou důvěru. Ale pokud má vnitřní trh fungovat, eh, tak eh, potřebujeme sjednotit eh, legislativu pro ochranu spotřebitelů. Chceme, aby situace zůstala mm, stejná, jaká je. Chceme, aby se spotřebiteli bylo zacházeno férovým způsobem, aby byli chráněni a mohli eh, se mohli žádat nápravu. Takže žádáme jednotný přístup a myslím si, že potom ta eh, cena i pro firmy nebude tak vysoká. Žádáme, aby spotřebitelé také e, odlišovali mm, snížení ochrany spotřebitelů a také způsob, jakým je ochrana spotřebitelů poskytována. Myslíme si, že spotřebitelé a firmy jsou tady na jedné e, lodi. Musíme spolu spolupracovat a nikoliv si konkurovat. A proto řada firm má politiku, která toto bere v potaz, e, například 30-denní záruku vrácení zboží bez uvedení důvodu za plnou cenu. A dělají to firmy proto, aby se udržely své zákazníky. Takže legislativa se v některých členských státech mění a lze očekávat, že řada firm bude postupně dobrovolně přistupovat eh, na ty tato pravidla. Eurocommerce eh, je ochoten diskutovat také o obavách spotřebitelů například eh, o právu refundace eh, za zboží, které je vadné a jehož vada se objeví krátce po zakoupení, má tedy právo toto zboží vrátit. Eh, v rámci plné harmonizace si myslím, že většina z nás podpoří tuto směrnici, kde budou mít spotřebitelé během prvních 14 dnů po zakoupení možnost plné refundace ceny. A na závěr chci říci, že Eurocommerce eh, má určité mm, eh, obavy, například pokud jde o úhradu nákladů na doručení, pokud eh, se zákazník žádá zvláštní způsob doručení, které je dražší. Také třeba vyjasnit některé články ohledně toho, co může zákazník se zbožím dělat před vrácením, protože některé zboží už není možné potom prodat znovu třeba z hygienických důvodů. Také musí být eh, odlišen prodej na dálku a prodej eh, přímo zákazníkům doma Navrhujeme specifická, specifické návrhy k těmto záležitostem, těmto podrobnostem, které jsem zmínil, ale na závěr chci říci, že jinak jako balíček tuto směrnici podporujeme. Podporujeme e, plnou harmonizaci, která povede ke snížení nákladů a podpoří ochranu jak firm, tak spotřebitelů. Myslím si, že to je nejlepší cesta jak pro spotřebitele, tak pro firmy. Děkuji vám. Děkuji. A já myslím, že tím přejdeme k Monique Goyens, zase z Evropské organizace spotřebitelů s názvem BERG. Takže paní Goyens, máte slovo. Mnohokrát děkuji. Já bych také ráda poděkovala Evropskému parlamentu za to, že zorganizoval toto slyšení, ale také, že věnuje čas analýze tohoto návrhu nám se opravdu ulevilo, když jsme se dozvěděli, že o tomto velmi důležitém návrhu pro ochranu spotřebitelů se bude eh, hovořit eh, více dohloubky. Také projev paní Kunevy ukázal, že paní komisařka je ochotná eh, hlouběji diskutovat o některých ustanoveních. Také se velmi těším na to, co řeknou kolegové z Business Europe a dalších organizací. Takže je opravdu skvělé, že se tady o tom takhle můžeme bavit. Jinak eh, samozřejmě máme jenom velmi málo času, takže nebudu zabíhat do detailů, jenom bych ráda zdůraznila, že jsme velmi ochotně a otevřeni tomu eh, spolupracovat a podílet se na různých návrzích. Nejprve bych eh, ráda upozornila na velmi důležitý aspekt tohoto návrhu. Tento návrh vlastně je návrh směrnice pro spotřebitelská práva, práva spotřebitelů. A samozřejmě jsou eh, nejrůznější ustanovení pro ehm, vyhodnocení dopadu a podobně, zabývající se eh, elektronickým obchodem a podobně. Ale nesmíme zapomínat, že některé ty návrhy se týkají věcí, které ovlivňují náš každodenní život když jdeme třeba k optikovi a kupujeme si eh, brýle, když jdeme do knihkupectví, kupujeme si knihy, jsou prostě spotřebitelé, kteří v životě necestují přes hranice, kteří nekupují na internetu a kteří, i když třeba na internetu nakupují, tak prostě 90% svých nákupů realizují v normálních obchodech. A proto se musíme vrátit zpátky ke kořenům a položit si základní otázku, jaké jsou potřeby ochrany spotřebitelů v jednotlivých tedy zemích. My v Belgu si myslíme, že je dobré mít celoevropský nástroj, to znamená navrhnout společné řešení eh, pro spotřebitelské smlouvy, ale věříme, že tento nástroj by měl být moderní, progresivní a měl by se zakládat na osvědčených postupech. To znamená, měl by vycházet z toho, co existuje už nyní v skutečném životě v jednotlivých členských zemích. Jinak věříme ve vnitřní trh, Věříme, že integrace na trhu má potenciál e, poskytnout e, jistý blahobyt spotřebitelům, ale zatím samozřejmě čekáme na konkrétní důkazy. Například máme spotřebitelský scoreboard, který e, nedávno publikovalo DG Sanko. A Často se slibovalo, že po integraci trhu, po liberalizaci trhu eh, nastanou různé výhody pro spotřebitele, ale na ty výhody stále ještě čekáme. Takže je velmi důležité, když navrhujeme eh, takovýto celoevropský nástroj pro spotřebitelská práva, abychom opravdu vycházeli z těch základních věcí a ne, nevycházeli chom rovnou z elektronického obchodu či eh, přeshraničního obchodu. A také bychom byli rádi, kdybychom eh, nějakým způsobem nepřeháněli eh, v těch eh, různých prohlášeních pozitivní dobat integrace na trhu. Nejprve musíme předložit nějaké konkrétní návrhy, nejde tedy pouze o jakýsi potenciál, který zde možná existuje. Máme tři návrhy. Jak už říkali někteří předchozí řečníci, je potřeba větší jasnosti co se týče konkrétních dopadů, reálných dopadů eh, této směrnice a jejich ustanovení na život spotřebitelů. To znamená, potřebujeme více vysvětlení o interakci ustanovení směrnice s všeobecným smluvním právem či občanským právem, protože to, co jsme naposledy slyšeli od komise, v tom návrhu nestojí a my musíme mít právní jistotu. To je velmi důležité pro spotřebitele, ale věřím, že to také je velmi důležité pro obchodníky, tak aby věděli, jaké budou jasné dopady této směrnice. Protože pokud je potřeba organizovat jakousi kombinaci mezi všeobecným slovním právem a touto směrnici, tak dochází k fragmentaci a určitě k nedostatku důvěry spotřebitelů v opravdovou ochranu, na kterou by se mohlo spolehnout. Za druhé je potřeba vyjasnit a hloubkově analyzovat národní ustanovení, která budou muset být zrušena či odvolána ve chvíli, kdy bude e, prosazena tato směrnice. My bychom opravdu rádi navrhli politikům EU, aby detailně analyzovali a popsali která národní legislativa, která národní ustanovení by měla být zrušena, tak aby lidé měli větší důvěru v novou legislativu, aby věděli, co zůstane z těch starých eh, na ustanovení a co bude nahrazeno. Takže prosím, udělejte také toto, eh, tento návrh takový, aby ustál i v budoucnosti. Samozřejmě ono je velmi těžké předpovídat, eh, jaké technologie příští rok se objeví, či eh, dokonce třeba příští měsíc díky kreativitě některých eh, poskytovatelů. Ale tady prostě jde o to, že řešením nikdy není nedělat nic a různí akademici a výzkumní pracovníci definovali už určitá, určité možnosti, které by se měly do toho zapracovat. Například v digitálním světě spotřebitelé mají problém s interoperabilitou digitálních produktů. Proč tedy nedat k dlouhému seznamu informačních požadavků, které se vztahují na ty smlouvy, proč nedat k tomuto seznamu že když spotřebitel plánuje nakoupit nějaký digitální produkt, tak ta omezení interability tohoto produktu jsou taková a taková. Tak, aby spotřebitel jasně věděl, jakou službu, jaký hardware či software eh, tento vlastně produkt tedy může využívat. Pak existuje samozřejmě celá řada dalších řešení, takže my si opravdu myslíme, že by stálo za to eh, udělat ta ustanovení eh, tak jaksi vstřícná pro uživatele, zejména v tom digitálním světě. A teď, co se týče eh, debaty minimální harmonizace a maximální harmonizace. Jak už tady bylo řečeno, míra ochrany se samozřejmě zvyšuje, takže se to vlastně potom všechno blokuje na národní úrovni. Já věřím, že eh, tato věc eh, byla propírána velmi často, takže já teď, eh, abych, aby to bylo úplně jasné, z pohledu spotřebitele, samozřejmě výchozí bod je, že minimální, minimální harmonizace je nejlepší nástroj ochrany spotřebitele, ale můžeme za určitých podmínek přijmout, že plná harmonizace by mohla jaksi poskytnout rovnováhu pro dobro spotřebitelů, samozřejmě pokud předpokládá reálnou integraci trhu pro dobro spotřebitele. Ovšem ty podmínky, které máme pro to, abychom přijali plnou harmonizaci, jsou minimálně dvě. Za prvé, plná harmonizace musí proběhnout na té vysoké úrovni eh, ochrany spotřebitele. Neříkám na nejvyšší úrovni, protože to je velmi subjektivní a věřím, že UK, eh, Německo a Francie by o tom mohli diskutovat eh, dlouhé dny o tom, který systém je nejvyšší. Takže já říkám prostě vysoká, vysoká míra ochrany. Myslím si, že zde možná ten návrh není dostatečně ambiciozní, takže prosím vás, podívejte se na ta národní ustanovení, která už padla ohledně eh, té směrnice a co vlastně konkrétně probíhá eh, v jednotlivých členských zemích. A myslím si, že tahle ta kreativita z jednotlivých zemí by mohla být základem diskuse. i když samozřejmě já eh, chápu, že některá ustanovení toho konkrétního návrhu jsou eh, zlepšením stávající směrnice. A potom plná harmonizace eh, to nemůžeme mít jenom plošně pro všechny spotřebitelské smlouvy. Musí se to omezit na oblasti, kde je to technicky proveditelné. Uh, a kde nejsou příliš vysoké transakční náklady. Eh, takže to samozřejmě vidíme, že tam je problém už definice rozsahu, definicí období, požadavku a podobně. Tam určitě můžou být rozdíly, co se týče třeba lékařů. Ale my si myslíme, že plná harmonizace je iluzí či není proveditelná v oblastech, kde ochrana spotřebitele se úzce pojí s právními tradicemi, s národními právními tradicemi. Zejména co se týče neférových sluních podmínek. Takže pokud všechny tyto návrhy budou vzaty v potaz, což už je samotné velmi optimistické. To ještě neznamená, že problémy pro spotřebitele končí to, že eh, to budeme řešit na, velké, na velmi vysoké úrovni, tu ochranu, to ještě neznamená, že ji opravdu prosadíme. Samozřejmě v případě tam, kde prosazena nebude, musíme mít případy, eh, při, musíme mít nástroje pro náhra, nápravu. Takže já vám zatím děkuji za pozornost. A teď bych eh, ráda umožnila poslance, aby se otázali. Pan Hendricks, byste nemluvil také za malé podniky. Možná byste chtěla promluvit. Nicméně jsou zde kolegové, kteří by se chtěli zeptat. Paní Gebhardt, pan Haber, pan Schwab, paní Wallis také. Vy počkáte, dobře. Už nikdo zatím. Dobře, začneme tedy třemi otázkami. Kolegové, prosím, ehm, otažte se stručně. Paní Gebhardt. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tyto přednášky, které upřímně musím říci byly v odlišné kvalitě. Eh, má první otázka je pro pana Almarase. Když jsme rozesílali pozvánky, tak jsme žádali o to, aby nám pan Almaras jasně řekl, jaké jsou praktické problémy jednotlivých podniků. A já jsem bohužel o tom nic teď neslyšela. Vy jste komentoval to, co stojí v textu zákona. A já bych přece jenom chtěla nějaké konkrétní informace k těm otázkám, které jsme položili. Druhá otázka, kterou bych ráda položila. Nevím, jestli paní Gorkman nebo paní Gojenc na to odpoví. Tady vlastně jde o otázku analýzy dopadu, kterou je potřeba provést. Teď je tomu tak, že eh, ta nejvyšší ochrana vychází vlastně z té minimální harmonizace. To znamená v podstatě úplně nejnižší harmonizace nejnižší míry harmonizace a členské státy potom mají eh, právo jít dále. Já jsem samozřejmě proto, abychom měli eh, co nejvíce společných práv, protože to je velmi výhodné pro naše občany a občanky, ale eh, myslím si, že by bylo dobré, kdyby naši občané potom na konci neřekli, ale pokud to budeme dělat tak, jak to máte v tomhletom návrhu zákona, tak přijdeme o práva, která v současné době máme. A paní Gojens také říkala, že by souhlasila s plnou harmonizací na nejvyšší možné míře, v nejvyšší možné míře na nejvyšší možné úrovni, ale prosím vás, <laughs> jak to potom definujeme? Kdo řekne, co to je ta nejvyšší možná míra? Mohla by některá z vás mi na to odpovědět, buď paní Gojens nebo paní Gurkman? To byly tedy přímé otázky, nyní pan Harber. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat všem expertům Potěšilo mne také to, že padly různé návrhy na další e, schůze. Mm, myslím, že to bylo z úst paní Gojenc a to mě těší. Možná bychom se měli sejít i s různými organizacemi mm, podnikatelských e, svazů. A chci se zeptat na celou řadu otázek pana Hendrikse také na malé a střední podniky. Celé jasně jsme viděli, když jsme dostali informaci od eh, středisko spotřebitelů a paní Kurkman hovořila o zkušenostech s malými středními podniky, že malé střední podniky nevědí, které eh, právo eh, vlastně platí a proto není jasné, jaké právo se aplikuje na přezraniční prodej, to, co se týče spotřebitelů i prodejců. Paní Goenc tato norma má ovlivňovat veškeré transakce, ať eh, přeshraniční nebo vnitrostátní. A prozatím by se mělo stávat na domácí, na vnitrostátní transakce, ale když eh, jsme se zabývali eh, nekalými obchodními podmínkami, tak se zjistilo, že v mnoha členských státech neexistuje takový právní rámec, který by je postihoval takže by to byl jasný pokrok pro spotřebitele v jejich právech a také pro přeshraniční obchod. Mělo by to tedy eh, relativní výhody pro domácí eh, spotřebitele. A za druhé, pokud chceme postupovat dál, musíme být spokojeni s výsledkem naší práce. A proto by přeshraniční transakce eh, měly spadat do oblasti působnosti. A s tím souvisí moje otázka na působnost směrnice. Přeshraniční transakce pravděpodobně budou narůstat co do počtu a služby a digitální eh, transakce také budou eh, narůstat v přeshraničním měřitku. Takže si musíme rozmyslet se naším cílem. Je naším cílem opravdu se zaměřit na e, přeshraniční transakce, především e, elektronické. Měli bychom se nepochybně zaměřit na oblasti, e, které převládají v přeshraničních transakcích a měli bychom zlepšovat ochranu práv spotřebitelů. Ale pokud to tolik nevěříme a a myslíme si, že to bude mít na domácí spotřebitele jen mizivý nebo omezený dopad, tak jakým způsobem se k tomu postavíme v tomto textu? To je tedy otázka na komisi. Neměli bychom se zaměřit na základní strategii, která zatím vším má stát, a pak teprve uvidíme, jak vyřešit konkrétní věci. Co Schwab? Schwab. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, Děkuji. Já bych rád zareagoval na e, příspěvek paní Gojens. A také trošku e, se ještě vrátím k tomu, co mi jednou říkala paní Gurkman. E, říkala jste, že existují příliš, příliš velká řada národních právních rámců, kde ne, ne, nemáme úplně zasahovat. Paní Gorkman pracuje v oblasti přeshraničního prodeje automobilů, kdy přijede třeba nějaký zástupce z Francie, tam něco podepíše a za chvíli se vrátí zpátky domů a už vlastně o tom si ani nepamatuje, protože ve Francii třeba takovýto podpis nic neznamená, ale v Německu je právně závazný. Takže mě by zajímalo, jak se to propojuje s těmi národními tradicemi, které se nedají překonat teď možná k tomu přistupuji trošku kriticky, ale já si prostě myslím, že třeba za 30 let budeme mít společné jednotné spotřebitelské právo. Ale co uděláme do té doby? Trošku s vámi souhlasím, co jste říkala ohledně tohoto návrhu že e, nikdo nesmí mít dojem z toho takový, že jenom podnikatele či podniky by z toho měly mít výhody, ale samozřejmě, že z toho musí mít výhody i spotřebitelé a to musíme jasně komunikovat. A teď jde o to, jak. E, já bych ale trošku odporoval oběma řečnicím ohledně informací e, které se týkají tomu, jak by se nám tenhle ten komunikační krok měl lépe zdařit. Okay, I mean, I, I had quite a lot... Tak, i sama mám hodně otázek, ale ptát se nebudu. Nicméně jedna konkrétní záležitost, která tady vyvstala v řadě příspěvků a ta se týkala toho, že tato legislativa přistoupí k věci harmonizovaně, ale pak umožníme výjimky a opt-outy a tak by mě zajímalo, do jaké míry budou fungovat tyto výjimky či opt-outy pokud členský stát má lepší občanské právo v určité oblasti, a přitom bychom neumožnili eh, spotřebitelům využít eh, nápravu podle takového lepšího občanského práva, nebo jak by to vlastně fungovalo v takovém případě, když budou fungovat eh, ty harmonizované procedury. Cílem samozřejmě mm, je ta plná harmonizace a nejenom u omezeného počtu oblastí. Chceme, aby to platilo co možná nejšířeji. Například eh, v tom případě 14 dnů eh, na vrácení zboží jsme chtěli, aby tato eh, záležitost platila plošně všude. Pak ještě k tomu, co říkal pan Win z Eurocommerce, pokud, jak už řekl Evropské centrum spotřebitelů. Pokud eh, si firmy účtují různé ceny z různých důvodů v různých členských státech, znamená to, že v důsledku této nové legislativy příště, až eh, budu kupovat něco online a uvidím, že hm, je to levnější například na francouzské webovce, budu mít možnost si to tam koupit, anebo budu nucená koupit to přes eh, dražší britskou webovku, protože tak argumentovalo, argumentovalo Evropské eh, centrum eh, spotřebitelů že v současné době je ta situace fragmentovaná, takže se chci zeptat, zda ta legislativa, nová legislativa v dlouhodobém horizontu alespoň tuto možnost vyřeší a umožní mi nakupovat skutečně online tam, kde je to nejlevnější. Děkuji. Paní předsedkyně se vypnula mikrofon. Máme tady tedy dotazy na jednotlivé naše panelisty, takže bych je postupně požádala, aby se vyjádřili nejprve pan Almaraz. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, že jsem nehovořil tolik o tom zmíněném problému. Myslel jsem, že nám jde spíš o hledání řešení. Samozřejmě je tady řada oblastí, kde usilujeme o plnou harmonizaci a pro nás představují určité problémy. Všichni řečníci tady řekli, že minimální harmonizace celý tento přístup, který v tuto chvíli platí v oblasti ochrany spotřebitelů, vede k platnosti různých eh, zákonů, eh, různých eh, pravidel, které musí firmy dodržovat mimo svůj domácí trh. To, co firmy většinou trápí při přeshraničním obchodování, jsou například definice, informace pro spotřebitele, například v Německu tyto, tato ustanovení pro informování spotřebitelů jsou velice přísné, takže firma se tomu musí přizpůsobit, nebo právo odstoupení od smlouvy, ehm, pak je tady to třeba šestileté období ve Velké Británii jindy celoživotní záruka, prostě rozdílné situace nebo právní náprava. Opět se to liší v jednotlivých členských státech. To jsou všechno rozdíly, které komplikují život firmám, způsobují jim dodatečné náklady a komplikují jim prodej a vůbec eh, možnost zapojit se do přeshraničního obchodování. Takže Nešel jsem do konkrétních eh, detailů, ale mohu je poskytnout eh, k nejrůznějším národním zákonům, které se liší stát od státu, ale myslím si, že i eh, komise už tomu poskytla dost podkladových materiálů. Děkuji. Paní Gojens. First of all, the easy... Tak nejprve ta snadná otázka, abych reagovala na pana Švába. French, eh, francouzští spotřebitelé, kteří si koupí auto třeba v Německu, tak jednají podle německého práva, eh, berou na sebe tedy určité riziko jakožto spotřebitelé, ale vědí to, pokud eh, tak učiní z vlastní iniciativy. Nicméně i s minimální harmonizací eh, by se měly ty rozdíly postupně stírat a omezovat se počet takovýchto případných skandálů, které mohou vzniknout. Teď pokud jde o komunikaci se spotřebiteli, tak tady je důležitá jedna věc. Jednak a to poskytovat spolehlivé informace a nepřehánět dopad či efekt této směrnice na eh, právo a ochranu spotřebitelů. Nemůžeme eh, tvrdit, eh, že tato legislativa eh, přináší něco, co skutečně nepřináší. Takže pokud chceme podporovat transakce přes hranice, tak tam musíme v té směrnici mít také odpovědnost výrobce. Záruka musí být lokální. To povede k větší důvěře spotřebitelů a Teď k tomu, co říkal pan Harbr a paní Gebhardt, eh, možná mohu reagovat eh, společně. Jaká je definice vysoké ochrany spotřebitelů a zda jsou na tom spotřebitelé lépe v některých státech než v jiných. Těžko se na to odpovídá. Samozřejmě, že tento návrh přináší zlepšení, téměř pro každý členský stát, ale ta otázka je, jak najít tu správnou rovnováhu. Mohu říci jako spotřebitel ve Velké Británii, teď mám eh, možnost vrátit eh, výrobek eh, do 14 dnů a nebo to období může být delší, ale musím se vyjádřit osobně zkrátka se těžko někdy hledá to nejlepší možné řešení. Členské státy tady vstupují s značným počtem příspěvků, se svými národními situacemi, podmínkami a já myslím, že v této diskuzi všech je možné najít ten nejlepší postup, nějaký osvědčený postup, nejlepší možný postup a nejlepší možnou ochranu Eh, spotřebitelů, ne možná tu nejvyšší možnou, ale možná bych to měla definovat eh, nejlepší možnou dosažitelnou ochranu spotřebitelů. Eh, Děkuji. My jsme požádali komise, aby nám pomohla připravit komparativní tabel, tabulky, abychom viděli, jaké dopady legislativa může mít v jednotlivých členských státech v případě, že by se vzdali při úplné harmonizaci své legislativy, takže uvidíme. A teď pan Hendricks Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za možnost eh, krátce přispět do této důležité eh, diskuze, protože my zastupujeme 99 eh, podniků. Vyjádřil by se k tomu, co říkal pan Harbr a paní Gebhardt, ale asi hm, začnu trošku kriticky hm, s úctou všem ke komisi. Bych chtěl říci, že plně podporuji přístup plné harmonizace a rovněž cíl tohoto předkládaného návrhu. Na druhou stranu tady debatujeme o dvou různých věcech. V tomto návrhu a v celé té diskuzi jsme trošku zanedbali negativní dopad zejména na malé a střední podniky. Pokud se podíváme na posouzení dopadu, které v tuto chvíli probíhá nebo proběhlo, tak to se soustředilo v podstatě výhradně na přeshraniční činnosti, ale musíme vzít v potaz také to, že většina malých a středních podniků eh, působí především na úrovni místní a regionální. A tato směrnice se bude týkat eh, také těchto, mm, této většiny podniků. A tady vidíme, že při přípravě této legislativy každodenní realita pro malé a střední podniky nebyla úplně vzata v potaz. Já bych, pokud dovolíte, uvedl několik příkladů, protože to žádala i paní Gebhardt, tak například právo na mm, odškodnění, tak podle původního návrhu o zárukách tam takové právo hm, bylo řešeno. V případě konečného hm, prodejce ale z této směrnice eh, vypadlo, přitom je to zásadní záležitost pro drobné obchodníky. Takže chceme, aby v té přepracované verzi se objevil k této věci lepší návrh anebo tam byla přímá odpovědnost výrobce. A opět, my zastupujeme maloobchodníky a výrobce a e, tento můj postoj e, odsouhlasili společně všichni. Problém máme také trochu s působností a s celkovým přístupem této směrnice. Tak zaprvé, pokud jde o délku období odstoupení 14 dnů, tak e, to je problém. Problém hlavně pro malé podniky, pro jejich účetnictví, pro řízení zásob, pro sledování faktur a tak dále. To nijak nesouvisí s vysokou mírou ochrany spotřebitelů. Vede to naopak k neodpovědnému chování ze strany spotřebitelů. My si myslíme, a opět tady komise má špatný přístup k věci, že Evropa Evropská legislativa na ochranu spotřebitelů vychází ze špatné premisy, že spotřebitelé e, jsou vždy tím nejslabším, nejzranitelnějším v diskuzi a to není pravda. E, existují samozřejmě ti dobří, ti špatní, ti zlí, úplně všude, v každé skupině, takže bychom měli hledat řešení, které je vyrovnanější. Zmínil jsem tu délku období pro odstoupení, ale platí to třeba také pro působnost smluv uzavřených mimo obchodní prostory. Existují rozdíly mezi vyžádanými, nevyžádanými návštěvami s tím, že ty vyžádané jsou naopak využívány hojně malými a středními podniky a to pokud tento článek bude schválen, tak to způsobí velké problémy právě malým a středním podnikům. Děkuji. Um, then I've got Mrs. Gork. Paní Kotman, pan Wen. ich äh, erlaube mir hier ganz kurz zu sein. Ähm, Jenom velmi stručně dodám něco k tomu, co říkala Monique Quayens té nejvyšší míře ochrany. Ono je to opravdu velmi těžké říci, či proto, abychom mohli stanovit takovou tu nejvyšší míru ochrany, tak bychom se museli samozřejmě podívat na ty jednotlivé systémy. Ono jde přeci i o to vlastně podívat se na smluvní právo, na jednotlivá ustanovení a samozřejmě také jde o to, aby všechna tato ustanovení byla uváděna v praxi. Takže v některých zemích třeba ta ustanovení jsou velmi přísná, v některých méně. A pak samozřejmě máme také soudní procesy, což je to opravdu docela těžké to stanovit eh, ale i ve Francii jsou různé eh, tedy eh, systémy platné. Ve Francii zřejmě spotřebitelé jsou zvyklí na to, že třeba určité podniky využívají jistá ustanovení v případě, kdy nedojde k platbě. Takže je to trošku komplikovanější a možná, tedy to možná vyvolává dojem, že třeba někteří lidé si myslí, že jejich podpis není právně závazný, ale tomu tak samozřejmě není. Já jsem se asi vyjádřila trošku komplikovaně, takže jste z toho eh, takhle pochopil něco, co tak přesně není. Uh, a může se také stát, že tady vznikne nějaký milný dojem v jiné zemi. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě vás zde nemohu zcela ujistit, že výsledkem této směrnice bude, že eh, lidé budou eh, provádět určité eh, obchodní transakce přeshraničně. Není zde důvod, proč by se měli lidé chovat jedním způsobem. Proč jsou ale ceny různé v jednotlivých členských státech? Jsou to různé copyrighty, distribuční práva, distribuční náklady, sociální základy, jsou tu směna, směné kurzy, eh, jiné, jiné DPH. ale je třeba zabývat se tím, kde žije spotřebitel, protože může fungovat jiný eh, vnitřní právní rámec. A může se stát, eh, že v některých členských státech bude cena vyšší. Nakonec by ale měl rozhodnout trh do určité míry. Pokud je tu větší konkurence přeshraničně, tak to posiluje volbu, výběr pro spotřebitele a bude to také podporovat dobrou praxi. Lidé, kteří zjistí, že ehm, spotřebitelé už nepoužívají eh, jejich ehm, webové stránky nebo nebudou chodit do jejich obchodů, eh, protože eh, už spotřebitelé chtějí něco jiného, protože nevyhovují ty eh, obchodní podmínky, tak se podle toho budou muset i obchodníci zařídit. Ale pokud nejsou žádné právní požadavky, tak není ani žádná právní zaruka, že se tak skutečně stane. Já si uvědomuji, že máme málo času. Pokud tady není dalších otázek, přejdeme k druhé části slyšení. V druhé části slyšení Pane Harbre, vy jste měl otázku na komisi. Přejete si, aby odpověděla paní komisařka? Paní Kuněvo, prosím, můžete odpovědět na dotaz pana Harbra. Měli jsme příležitost diskutovat s panem Harbrem ještě před eh, tímto slyšením. Směrnice o spotřebitelských právě se týká všech prodejů, takže i elektronických, online eh, a transakcí jako na Amazonu a na eBay. Služby tedy nejsou vyloučeny z pole působnosti eh, i e, smlouvy, které jsou uzavřeny tváří v tvář v kamenných obchodech, jsou e, předmětem této směrnice i další typy obchodů, což byla otázka, kterou jste se ptal. E, a teď digitální obchod. Co se týče digitálních služeb a obsahu digitálního, eh, to je zatím zmíněno v konzultační zelené knize. A já teď osobně mohu za sebe říct, že mi to leží na srdci. Digitální obsah mi leží na srdci. A digitální právo mě též leží na srdci. Různé strany ovšem eh, Toto považuji za důležité, nicméně to vzbuzuje veliké obavy mezi podnikateli, protože je to velice složité téma. Je třeba mít hlubý zanalizovanou situaci. Proto teď jsme zadali studii, abychom zjistili rozsah celého problému a zjistili, co, co, mm, jakým způsobem mohou být poškozeni spotřebitelé, pokud nebude pokryt digitální obsah této směrnici. Do 2. dubna bychom měli mít, měli mít spotřebitelský summit takzvaný kterého se zúčastní představitel všech členských států a digitální eh, obsah bude eh, bude hlavním tématem tohoto summitu. Takže se budeme zabývat eh, elektronickým obchodem, geografickým omezením, ale nemyslím si, že v rámci této směrnice o spotřebitelských právech by nám něco bránilo stanovit pravidla pro vnitřní obchod. Ale nemůžeme jít dál, protože to je pod, potvrzeno hodnocením dopadu. Ale já si přeji, abych, abychom šli dál, abychom dosáhli významnějšího pokroku v, v prosazování pravidel a šíření dobrých osvědčených praxí. Potřebujeme na to mít eh, jasnou právní situaci, právní pravidla. Ráda bych eh, teď uvedla druhou část slyšení, která je věnována um, otázkám správního výboru, nebo tedy návrhem uh, správního výboru, protože se jedná o poslednou spolupráci mezi našimi dvěma výbory. A budeme se věnovat Eh, smluvnímu právu a eh, společnému referenčnímu rámci. Předám slovo paní Wallis, aby stručně uvedla téma a pod posleze promluví naši dva experti. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jménem právního výboru Evropského parlamentu myslím, že mohu říct, že naše obavy už zde jsou několik let. Tehdy jsme měli jen jeden výbor. A vždycky jsme se snažili spolupracovat eh, na smluvním právu a to proto, že tím vlastně posílíme trh pro podnikatele a posílíme pozici spotřebitelů a zbavíme se velikých potíží, o které jsme klopítali eh, kvůli eh, pravidlům způsobem v Římu 1, Římu 2. Takže takto bych chtěla uvést vznik tohoto společného referenčního rámce, eh, který se má vztahovat ke všem eh, smluvním právům. Tento rámec ale vyvíjí. Eh, v souvislosti s stávající hospodářskou krizí je třeba vykonat vše, co můžeme, abychom podpořili evropský trh. A musíme tak činit tím nejlepším způsobem. A musíme také se zaměřit to, co činíme, zda to skutečně funguje v tom rámci smluvního práva, ať už je národní, vnitrostátní, anebo zda se jedná o společný referenční rámec. Například, když se podíváme na smluvní právo jako takové, nacházíme věci jako malé podniky, a obchodníci měli by být, teda tyto pojmy, tyto termíny také eh, uvažování eh, mm, eh, v, této, v tom novém směrnici, zda by se měly osnoutit to samostatní obchodníci nějakou preferenční skupinou, měli by mít větší výhody, protože oni jsou páteří ekonomiky. A vzhledem k finanční krizi eh, zji, budeme zjišťovat, že se děje více, více spotřebitelských smluv, například na eBayi. Um, ehm, kdy budou mezi sebou jednotliví spotřebitelé uzavírat tyto smlouvy. Eh, to se také posiluje. Bude to také předmětem této směrnice, o které teď uvažujeme. Budeme tedy vytvářet jednu speciální větev jen pro spotřebitelské právo, jakým způsobem budeme vše definovat a vymezovat. A proto my eh, se chceme zaměřit v právním výboru na souvislost těchto dvou, eh, dvou oblastí, aby eh, směrnice byla ve prospěch obou skupin. Děkuji vám, paní Volis, to byl velice užitečný úvod. Předám slovo prvnímu expertovi, panu Martinu Heselinkovi z Amsterdamské univerzity a bude hovořit o e, návrhu společného referenčního rámce. Děkuji vám, paní předsedkyně. Když jsem, si, e, když jsem dostal pozvánku e, z parlamentu a tam stálo, abych okomentoval tu souvislost mezi touto směrnicí a společným referenčním rámcem, tak jsem si říkal, jaké pojítko tady vůbec je. Je tady vůbec nějaký vztah, nějaká vazba? protože ani směrnice, ani vyjádření komise vůbec nehovoří o společném referenčním rámci CFR. Eh, akademici možná mají zájem o tento rámec, protože ho akademici také vytvořili, ale uh, Kromě toho existuje také akční plán Evropské mm, komise, který stál na začátku tohoto e, procesu a výsledkem, jehož výsledkem je ta mm, současná směrnice. A komise řekla, že tento společný rámec e, potřebujeme právě pro revizi spotřebitelského AKI společný rámec měl představovat nástroje pro revizi spotřebitelského AKI a měl činit AKI ucelenějším. Takže dokonce v té době měli lidé určité obavy, měli pocit, že ten společný referenční rámec povede eh, směrem k vzniku jakéhosi evropského občanského zákonníku, což některé uspokojovalo, jiné zase mm, pro, je, pro jiné to bylo zdrojem obav. Nicméně komise se teď trošku přesunula ve svém uvažování spíše směrem k Evropskému kodexu pro spotřebitele. Tato směrnice má celou řadu rysů, které díky nímž dobře zapadá do procesu, který jednou povede k vytvoření Evropského kodexu pro spotřebitele spotřebitele ve formě nějakého nařízení. Tak nejprve je tady jeden konkrétní cíl celé věce a tím je vnitřní trh B2C, tedy vnitřní trh s obchodováním mezi firmami a spotřebiteli. A malou obchodníci jsou tady rozděleni, nebo ten obchod je rozdělen na dvě části, eh, obchod s DPH a bez DPH. Pokud jde o působnost eh, oblasti, o osob, kterých se to dotýká, tak eh, se to mělo týkat pouze spotřebitelů a smlouvy se smíšeným účelem byly mimo. Působnost pokud jde o věcnou působnost, tak ta je širší, týká se zboží i služeb, je šířeji definovaná, takže by bylo možné říci, že v podstatě postihuje veškeré smlouvy, které mohou spotřebitelé uzavírat. Pokud jde o podstatu mm, věci, tak opět je tady celá řada horizontálních závazků, mezi nimi například obecná předsmluvní povinnost poskytnout eh, informace. A kromě toho jde v tomto dokumentu o úplnou harmonizaci, jak už tady zaznělo. Když to dáme všechno dohromady, tak eh, dostáváme velice vhodný první eh, krok směřující ke vzniku nějakého Evropského kodexu spotřebitelů. Je to směrnice, která velice dobře zapadne do právního systému třeba francouzského modelu, do jejich tradice, kde spotřebitelské právo je stranou od eh, soukromého práva mimo národní občanský eh, zákonník a zapadne ovšem méně vhodně například eh, do německého modelu, modelu, kde alespoň v nedávné době je spotřebitelské právo začleněno do národního mm, státního občanského eh, zákonníku. Takže to je směrnice, která se bude určitě obtížně transponovat eh, v těch systémech typu Německa. Jakmile směrnice bude k dispozici, tak eh, myslím, už evropští zákonodárci jenom velice snadno budou moci doplnit eh, mm, k této směrnici další legislativu. Bude velice snadné působnost směrnice rozšířit, v každém případě bude snadné, aby ta eh, směrnice byla komplexnější. Bude snadné během nějakých 10-15 let dospět k závěru, že teď už eh, jsou, je to spotřebitelské právo tak eh, eh, komplexní, že je možné ho převést do podoby nařízení. Takový vývoj by samozřejmě měl značně významné dopady. Především by došlo k posunu efektivnímu posunu eh, kompetencí, řady kompetencí v oblasti spotřebitelského práva z národní úrovně na úroveň evropskou. A to je samozřejmě otázka citlivá, dotýkající se suverenity, pravomocí a má to demokratické dopady. Určitě také přispěje k tomu, že vznikne evidentní rozdíl, jak říkala paní Volis, mezi B2C a B2B, mezi těmito dvěma druhy smluv. Pokud k tomu dojde, tak smluvní právo týkající se smluv B2B na národní úrovni takovéto smluvní eh, právo se více stane smluvním právem obchodním a vznikne velký eh, rozpor mezi těmi dvěma smlouvami a možná to bude konec všeobecného smluvního práva. Pokud toto je nebo má být konečným důsledkem, tak eh, je nesmysl, aby se národní zákonodárce teď snažili transponovat do občanských zákonníků tu současnou směrnici. Lepší by bylo mm, zdát se eh, eh, této Eh, snahy a postupovat eh, francouzskou, třeba francouzskou cestou a myslím, že třeba Německo by eh, k tomu asi značením nepřistoupilo. Já tady nechci mm, tvrdit, že byste měli být buď to pro nebo proti spotřebitelskému kodexu. Spíš se snažím zdůraznit, že komise, rada a Evropský parlament, zvláště parlament, by měl mít na vědomí význam tohoto kroku a už v této fázi se ptát, zda si přejeme Evropský eh, kodex pro spotřebitele jakožto konečný výsledek. Může to být dobré z řady důvodů, ale tato směrnice musí být diskutována v tomto světle, s tím, že ten konečný důsledek může být kodex spotřebitele, celoevropský kodex. Tak to je mm, ten scénář, eh, který by mohl nastat. Teď pokud jde o roli společného referenčního rámce, jakou může sehrát v současném procesu, legislativním procesu. Na začátku toho všeho byl ten akční plán Evropské komise, jak už jsem o tom hovořil. Evropská komise uvedla, že ten společný rámec má pomoci při revize spotřebitelského AKI, k tomu úplně nedošlo, ale tento rámec mohl mít další možný e, účel, jak uvedla komise, a to, že parlament a rada by mohly využít společný referenční rámec jakožto zdroj inspirace pro předložení pozměňovacích návrhů. Možná rada má větší tendence srovnávat toto směrnici s národním e, právem, přitom bych si myslel, že to by mělo být spíše na parlamentu. Text, který máme teď k dispozici, je textem evropsky neutrálním a společný referenční rámec tedy může být zajímavým východiskem pro tu navrhovanou směrnici. Když se teď podíváme na rozdíly mezi, tím, eh, mezi tou navrhovanou směrnicí a společným referenčním rámcem, tak vidíme celou řadu výz, rozdílů velice významných. Navrhovaná směrnice neodkazuje na ten společný rámec, jak už jsem říkal, ale kromě toho se v těch dvou textech objevují další zásadní rozdíly. Tak zaprvé tady jde o strukturu, rozdílná struktura, společný referenční rámec. V rámci tohoto společného rámce je smluvní právo začleněno do soukromého práva, zatímco ve směrnici se rozlišují smlouvy B2B a B2C. A za druhé, tento návrh směrnice eh, definuje koncepce jako eh, in its action plan as subject nedefinuje eh, úplně přesně oblast například té nápravy pro, pro spotřebitele, takže směrnice může být v tomto ohledu zlepšena tím, že by se eh, inspirovala společným referenčním rámcem. A na závěr eh, důležitá poznámka, důležitý rozdíl v míře ochrany spotřebitelů. Míra ochrany spotřebitelů v navrhované směrnici je mnohem nižší než ve společném referenčním rámci. Mám tady v poznámkách eh, celou řadu příkladů, pár už jsem zmínil, například eh, právní záruky pouze dva roky, eh, nebo skutečnost, eh, že ve společném referenčním rámci odstoupení od smlouvy je neformální, zatímco v navrhované směrnici, aspoň jak já si ji interpretuju, paní komisařka interpretuje trochu jinak, e-mail stačit nebude. A pokud jde o trvalé nosiče, například eh, tak ty by měly být dostatečné, přitom e-mail lze uchovat například na hard disku nebo hierarchie mm, náprav, náprav tam také panují rozdíly, nebo povinnost, informační povinnost dvou měsíců, pokud neoznámíte eh, závadu na zboží, tak přichází to veškerá práva. Já to chápu tak, že to znamená, že veškerá spotřebitelská práva takto padají. Paní komisařka teď říká, že zdá se, že ztrátíte, ztrácíte pouze právo domáhat se náhrady podle této směrnice, ale nikoliv eh, podle smluvního práva, což je nový zajímavý náhled na tuto navrhovanou směrnici, alespoň pro mě. Takže to jsou některé z těch nejdůležitějších příkladů, které jsem chtěl zmínit. Ještě jeden příklad, pokud dovolíte, informace, obecné informace související s nápravami, kde opět společný, eh, společný referenční rámec hovoří o nápravách mnohem konkrétněji než ta navrhovaná směrnice. Tak ke všem těmto tématům Evropský parlament eh, může rozhodnout, eh, že text pozmění třeba ve smyslu společného referenčního rámce a tak eh, z této směrnice učiní materiál, který bude straně výhodný pro všechny mm, hráče. Ekonomové by se řekli, že pokud zvýšíme ochranu spotřebitelů až tak, že spotřebitelé na tom budou lépe a obchodníci všem také získají z té eh, úplné harmonizace a sníží se jim náklady, tak to bude skutečně obou straně eh, výhodná situace i v okamžiku, kdy přitom spotřebitelé budou mít eh, ochranu větší. Tak a úplně na závěr chci zmínit ještě jednu věc. Ať už se rozhodne Evropský parlament jakkoliv, měli byste vědomě eh, rozhodnout eh, mezi eh, volbou, mezi Evropským kodexem pro spotřebitele a mezi mm, rolí, jakou by měl sehrávat v tomto společný referenční rámec. Děkuji. Já si myslím, že to byly, byla některá velmi zajímavá vysvětlení. Teď se obracím na našeho druhého řečníka, pana Kristofa Buše z univerzity v Osnabrku, který bude se věnovat témuž tématu. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes na začátku odpoledne jste říkala, že nejde o to dívat se na problémy, ale spíše na hledání jejich řešení. Já se už předem omlouvám za to, že hned z kraje zmíním eh, dva problémy, ale směrem ke konci svého vystoupení se pokusím navrhnout i jejich řešení. Já bych se rád zaměřil na vzájemný vztah mezi navrhovanou e, směrnicí a stávajícím e, smluvním právem v jednotlivých členských zemích a jak můžeme použít nástroje pro zajištění eh, hladkého fungování mezi vlastně eh, jako, si rozhraním mezi, této směr, mezi touto směrnicí a smluvním právem v jednotlivých zemích. To fungování této směrnice závisí na tom, jak to bude eh, propojeno s národními smluvními právy. To znamená, kvalita takovéhoto vzájemného vztahu je jakýmsi kritériem pro efektivitu navrhované harmonizace. Mohli bychom říci, že přístup, který sleduje komise, co se týče tedy zacílené plné harmonizace, to by vypadalo jako, že je možné harmonizovat jakési malé ostrůvky v rámci vnitrostátního smluvního práva, aniž, bych, aniž by se řešily eh, další věci, které jsou s těmi ostrůvky propojené. Ale žádné právní ustanovení je ostrove, není ostrovem. Všechny eh, tato, všechna tato ustanovení jsou jakýmsi kontinentem, řekněme, které eh, <clears throat> jsou navzájem tedy propojeny a zakotveny v právním systému jednotlivého, jednotlivých států a proto nemůžeme vyčlenovat jakési ostrůvky, ale musíme se vždycky dívat na celý obrázek. Na to se můžeme podívat na e, slajdu 3. To znamená, jak interagují s, jak vstupují v kontakty tedy se sousedy tyto ostrůvky. To znamená, určitě se to projeví i na sousedních oblastech smluvního práva, a zřejmě je tedy potřeba mít jakési preventivní eh, dopady, preventivní účinky, které zabrání zavedení eh, pravidel, které se nějakým způsobem pojí s obsahem směrnice. Takže pár příkladů. Článek 5 současného návrhu obsahuje seznam informačních povinností, které se vztahují na všechny eh, smlouvy o prodeji a o poskytování služeb. Jednak je tam tedy eh, ty hlavní charakteristiky produktu. Potom je zde otázka o informacích o možném využití či potenciálních rizicích spojených s tím produktu. Pokud řekneme, že ne, že tato informace tam ne, nespadají do toho, znamená to, že ten vyčerpávající seznam článku 5 zakazuje státům, aby vyžadovali takovéto dodatečné informační povinnosti. A co třeba se e, týče e, pochybení e, či různých podvodů, nebo toho, čemu se ve francouzštině říká obligation de renseignement, a další problémy, to znamená, může se do toho dostat jisté informační asymetrie a budou tedy, bude členským státům zakázáno, aby to používali v případě, že tedy směrnice vyžaduje takovýto vyčerpávající seznam informačních služeb. Pokud řekneme ano, členské státy nebudou mít možnost eh, vlastně požadovat nějaké další informace, tak Samozřejmě ta směrnice výrazně ovlivní všeobecné smluvní právo. Pokud řekneme ne, členské sta- členským státům nebude zakázáno, aby eh, rozšířili takovéto seznamy, tak eh, samozřejmě členské státy mohou nějak obejít eh, tu takzvanou plnou harmonizaci tím, že dodají dodatečné informační povinnosti do, nějaký, do, do tohoto seznamu. to jsou zásadní otázky. Druhý příklad. Nápravná opatření eh, podle zákona o prodeji. Tady máme článek 22 odstavec 2. Zde jde třeba o eh, návrat peněz do sedmi dnů v případě, že nedojde k dodávce. Tady je sedm dní, nikoli osm dní, řekněme to jasné. Ale je to tedy jediné nápravné opatření, které má spotřebitel k dispozici, co například odškodnění v případě opožděné dodávky. Zde k tomu nic řečeno není. Můžeme říct si dobrá. V článku 27 se říká něco o odškodnění, ale článek 27 pouze zmiňuje odškodnění pro eh, nějaké otázky nesouladu toho produktu, nikoli za třeba opožděnou dodávku. Jak vidíme tady na tomto slajdu, celá řada otázek zůstává i nadále otevřena, například eh, co se týče předpověditelnosti či eh, různé obrany prodejce. Tady hovoříme tedy o přísné právní odpovědnosti, omluvách, různém zmírnění těch eh, negativních dopadů či škod. A opět tady ještě znovu otevřená otázka toho očkodnění za pozdní eh, dodání. Eh, pokud tohle se nějak jasně nevyřeší, tak to bude muset zase řešit Evropský soudní dvůr. A to bude znamenat, že vznikne velká práva, právní nejistota pro poměrně dlouho po, poměrně dlouhou dobu. Tady v tom posledním slajdu bych naznačil, jak jsem slíbil, některá možná řešení. Pokud tedy není možné dělat takové to omezené intervence v, národním, v národních zákonech, to znamená zaměřit se pouze na určité definované oblasti, aniž by to ovlivnilo další sousední oblasti, tak by stálo za to podívat se na jakousi koexistenci těch národních smluvních pravidel a evropských pravidel. Co to znamená? Například to znamená možnou kombinaci mezi selektivní plnou harmonizací jasných oblastí, to jsou například pravidla o eh, odstoupení od smlouvy, ale zase by se k tomu vztahovalo v té kombinaci minimální harmonizace v jiných oblastech. To znamená, byla by to řešení, která jsou konkrétně připravená pro ty oblasti, které jsou velmi důležité pro vnitřní trh. Jednou z těchto oblastí by byla, byl právě elektronický trh. Ten návrh toho společného rámce by chom mohli využít právě pro tento přístup. To znamená, jednak eh, zmapuje národní či vnitrostátní zákony a poskytne přehled toho, co se tedy děje v jednotlivých členských zemích. A kromě toho eh, poskytne jakési eh, meníčko pro přípravu dobrovolných nástrojů. A potom ještě praktická řešení, například eh, myšlenka takzvaného blue button eh, v internetových obchodech, to znamená jakési vlastně modré tlačítko, eh, které by bylo tedy řešením pro ten dobrovolný nástroj pro spotřebitele. A jak už říkala i paní komisařka, díky tomu by se jasně ukázal dopad eh, evropské legislativy pro každého spotřebitele v každém nákupu. Děkuji. Well, děkuji. Opět se jednalo o velice eh, prospěšné příspěvky. Eh, otevírá se nám prostorem pro pár otázek. Máme tu celý seznam řečníků. Paní Volis, pan Harbour. Ještě někdo? Ne. Zahájíme tedy vámi. Thank you very much. Děkuji za tyto dva příspěvky, které jsou oba velice užitečné, ale e, eh, ukázaly mi navíc problémů, než kolik ukázali vyřešených. Zdá se, že chodíme v kruzích eh, a Nakonec tedy eh, expert hovořil o, o občních nástrojích v určitých oblastech. Mohli by nahradit eh, tuto odvětvovou směrnici v některých eh, odvětvích tedy? Tyto obční nástroje. My jsme se snažili od počátku, co možná se dostat nejdál, od toho, aby si aby si na ze stran tedy vybírala. Takže pořád ještě v tom těžko vidím nějaký pokrok, že bychom zavedli nějaké obční nástroje. To jsem ráda, že jste eh, řekla, protože já jsem si myslela, že eh, tím jsem typická jen já. Pan Haber Já mám tady podobnou úvahu. Už jsem se na něco podobného ptal paní komisařky. Šlo o priority a jakým způsobem chceme pokročit, tedy učinit pokrok. Asi bychom potřebovali více času. Je třeba zajistit, že tímto textem opravdu přidáme nějakou přenou hodnotu evropskému hospodářství. A dnes jsme viděli, že tento text tedy může mít přidanou hodnotu. Už jsme diskutovali po eh, řadu let eh, například směrnici o elektronickém obchodu. Zda můžeme mít nějaký nástroj pro mm, přeshraniční obchody, které by poskytovaly eh, záruky a práva spotřebitelům. A teď se vracíme zpátky k argumentu, o kterém už jsem se zmiňoval. Je takový pocit, že spotřebitelé in, instinktivně jsou obezřetní, když eh, mají e, eh, přistoupit k nějaké přezraniční transakci, protože tam panuje větší nejistota v přezraničních transakcích. A neměli bychom tedy přinášet eh, další Eh, problémy na vnitrostátní úpravě pro spotřebitele, eh, měli bychom se řídit hodnocením eh, dopadu, ale pořád ještě mám takový nepříjemný pocit, že budeme muset zvažovat ještě celou dalších aspektů, než se nám podaří dosáhnout nějakého pokroku. A ta myšlenka za ruky online, evropské zároky online, která by byla eh, takovým občním nástrojem pro spotřebitele, by snad mohla být krokem vpřed. A mohla by mít také eh, takový regulační eh, dopad na země, kde ještě není patřičný rámec Eh, protože spotřebitelé, kteří by využili tento elektronický evropský eh, záruční list, evropské záruky na to byly lépe než národ, podle národní legislativy. Dobře, děkuji za tyto dotazy. Já mám samozřejmě další otázky. Mm, opravdu mě těší váš eh, přístup k věci. Ehm, je možné, že Eh, bychom mohli mít určitou eh, pevně danou míru harmonizace v některých odvěcích, to už jsme konec konců dělali v jiných směrnicích, ale pak může dojít k situaci, kdy bude společná oblast, ve které já vím, že tady mám určitá práva, pokud zakoupím určitý produkt nebo služby v jednotlivých členských státech, ve všech 27 členských státech, ale pak tu jsou všechny další aspekty které třeba zváží, protože může být nevýhodná národní legislativa v tom případě. Ale pak říkala jedna expertka, že eh, spotřebitelé neznají ani své vlastní vnitrostátní pravidla. Takže je třeba se zabývat těmito právními aspekty, musíme zajistit, že budeme mít praktický, pragmatický text, aby spotřebitelé věděli, co mají chtít a věděli, co dostávají pokud nebudou mít spotřebitelé tyto znalosti a budou tu, bude tu tolik eh, různých eh, kliček a, a eh, varování, co, čo všeho se, na co všechno mají spotřebitelé dávat pozor, tak se v tom nevyznají. Jakým způsobem se tedy můžeme my s tímto vypořádat, aby to fungovalo, aby to byla jistota pro spotřebitele, aby měli svá základní práva? Protože to už se nám podařilo v jiných eh, odvětových směrnicích. Mělo by se tedy povést i teď. Paní Kuněva, myslím, že chci ještě promluvit. Pan Hesseling, pan Bush. Well, <clears throat> I try to be... Já jsem možná o tom spotřebitelském kodexu hovořil mm, příliš kritickým tónem, ale mám z toho dojem, že už byste měl mít přepravu o tom, jakým směrem, představu o tom, jakým směrem se ubíráme, protože to je, toto je návrh směrnice, která je velice odlišná od původního textu a proto by to bylo ideálním prvním krokem ke spotřebitelskému kodexu. Takže chceme ho a to by mm, přivedlo zase i mm, k řešení problémů, ale vy říkáte ne, my to opravdu nechceme. My chceme spotřebitelské smluvní právo, aby které mm, má být vedeno tedy všeobecným smluvním právem. A to je tedy důležitá volba, které třeba se zhostit, protože to má dva druhy dopadu. Za prvé, chcete jasnou, jasné dělítko mezi smlouvami B2B a B2C, eh, protože pro malé a střední podniky je důležité rozlišovat tedy mezi malé a střední podniky a spotřebiteli jako takovými. Je pravda, že lidé mají určité eh, kognitivní rozpoznávací schopnosti a omezení. A eh, pro malé a střední podniky platí, že člověk, který je eh, živnostník, má také tyto limity. A je třeba toto uznávat, takže to nemůže být zase tak jasné dělítko. A za druhé, když bylo řečeno, že spotřebitelé často neznají svá práva, myslím, že to zcela přirozené a přirozené taky je že řada lidí neví, že to, co eh, eh, o čem my tu hovoříme jako o smluvním právu, je obchodní právo. Velká část spotřeb, ochrany spotřebitele je, eh, vychází ze smluvního práva. A teď jde o to, zda tedy smluvní konkrétní právo oddělíme od všeobecného smluvního práva. V členských státech eh, může vzniknout celá řada problémů v vnitrostátním právu, pokud nebudeme vědět jasně, zda konečným cílem je něco jako spotřebitelský kodex, protože pokud je to naším cílem, nemá smysl se pokoušet něco harmonizovat Eh, se všeobecným smluvním právem. Je třeba se tedy rozhodnout o tom, jaká bude dlouhodobá perspektiva. A obě dvě, eh, obě dvě řešení mohou být pozitivní, negativní, všechno má své pro a proti. Takže my se musíme rozhodnout a když se rozhodnete, že členské státy mají mít možnost eh, regulovat spotřebitelské smlouvy pod všeobecným smluvním právem, tak je třeba tímto směrem zaměřit i celou směrnici. Ehm, na, tom, eh, na tomto rozhodnutí závisí, jak, eh, jakou formu bude mít ta směrnice. Například eh, v právních sporech Komise proti Nizozemí se projednávalo, jakým způsobem lze nebo nelze převést práva v přezraničních případech eh, transakcí pro spotřebitele. Takže eh, eh, bude, může být problém s transpozicí takovéto směrnice do národního práva. O mm, určitých aspektech hovořila komisařka Kuněva. Takže jde o to, zda zde budou stejná pravidla pro B2B a B2C. I tam, kde tradičně toto spadá pod smluvní právo nebo zda B2B a B2C budou odlišné. Musíme tedy především získat nějakou dlouhodobou perspektivu. Mohu se i na něco zeptat? Já chápu to, eh, to věc z dopady. My se snažíme dosáhnout lepší regulace. Když budeme mít čtyři oddané směrnice, každá mě z nich poskytuje různé, různá práva jako spotřebitele, když si něco koupit. Takže když to koupím, eh, když to koupím u mě eh, doma, když to koupím na internetu nebo když to koupím v kamenném obchodě, tak mně to připadá eh, jako nekoherentní postup protože ta pravidla by měla být eh, analogická, ať už koupím zboží nebo služby jakýmkoliv způsobem. Chcete tedy říct, že než bychom měli tedy eh, celkovou eh, legislativu, bylo by lepší změnit každou jednotlivou směrnici? Já jsem jenom chtěla, aby to bylo jasné. Ne. Já zdůrazňuji, že tu rozdíl mezi tím, co původně oznámila komise jako volbu mezi horizontálním a vertikální revizí, ano, je to horizontální přeskum, ale pak byl rozšířen ten rozsah eh, horizontálního přeskumu i struktura směrnice, což způsobilo, že tento text bude dobře přizpůsoben na širší pole než původně ty, ty čtyři směrnice a dá se vertikálně regulovat. Ale pokud chcete mít stejná pravidla, musíte mít vertikální koordinaci. Takže e, tímto způsobem jste zaměřena vertikální e, harmonizaci. Ale my teď vidíme, že tato směrnice rozšířila svou působnost, protože povinnost informovanosti se neomazuje na ty čtyři subjekty, ale jedná se o veškeré smlouvy eh, pro ehm, služby a zboží. Takže to obnáší velice široké povinnosti. A takže by to spadalo pod všeobecné smluvní právo ve všech členských státech. Děkuji. Já bych tomu také přespěl eh, s jednou konstruktivní poznámkou. Já si myslím, že jako příští krok eh, bychom zřejmě potřebovali následující, a to jednak eh, určit ty oblasti, kde potřebujeme jasně mm, dosáhnout jasné úplné harmonizace to se samozřejmě žádá analýzy, jak už řekl kolega, je potřeba analyzovat ta současná právní pravidla, která jsou nebo budou dotčena touto mm, navrhovanou směrnicí. Musíme zjistit, kde zasahuje ta současná směrnice a smluvní právo ať už eh, jsou to pravidla pro mm, informování spotřebitelů, pro podvody a tak dále. Je potřeba analyzovat to, jaká část smluvního práva bude dotčena. Pokud je tak to, pokud bude možné formulovat evropská pravidla aniž by bylo dočeno národní smluvní právo, jako například v případě odstoupení, tak je to v pořádku. Pokud to možné není, tak tady e, stojí politická otázka, kterou si musíme položit a na kterou si musíme odpovědět. A to, jak daleko chtějí evropští e, zákonodárci jít e, a jak daleko chtějí, chtějí dos, zasahovat do národního smluvního práva. Je třeba tento vztah mezi směrnicí a národním smluvním právem vyjasnit. Jeden příklad navíc, pokud jde o směrnici o nekalých obchodních praktikách, vím, že v tuto chvíli je u Evropského soudního dvora jeden ještě nevyřešený eh, případ, eh, kdy už eh, generální advokát se k případu vyjádřil. Je to konkrétně otázka, nakolik úplná harmonizace v oblasti nekalých obchodních praktik zasahuje do možnosti členských států stále eh, přijímat regulaci a zákony v této oblasti. Takže já si myslím, že dojde k vzestupu podobného počtu případů, jako je ten, který zatím leží nevyřešený u Evropského soudního dvora, pokud bude směrnice implementována v současně navrhované podobě. Paní Bolis, mám už jenom pět minutek. Chcete se na něco zeptat? Nikoliv, takže teď požádám ještě o komentář vás, ale velice stručně. Ano, já budu velice stručná. My jsme nechtěli mm, poukazovat na další nové problémy, spíše hledat řešení, ale řada řečníků se snaží spíše ukázat, jaké potíže by přinesla úplná harmonizace. A to je úplně nový přístup. Zaznělo tady, že je třeba hledat eh, rovnováhu mezi Eh, dobrým fungováním vnitřního trhu a kvalitní dostatečné uspokojivé ochrany spotřebitelů. pokud začne, eh, začneme hodně zasahovat do smluvního práva, tak ano, můžou vzniknout problémy. Bude nám tu koledovat národní právo, evropské právo v oblasti eh, smluvní, jak už řekli předřečníci. Všechno tedy záleží na tom, co si přejeme. Zda chceme podporovat přeshraniční obchod v maximální možné míře a pomoci malým a středním podnikům a spotřebitelům v obchodu, tak pokud se si přejeme toto, anebo spíše, jestli si přejeme úplnou harmonizaci, to je také v pořádku. Ale nemusí to být nutně jediné možné řešení. Můžeme jít tím směrem podpory přes hraniční obchodu a přitom docílit úplné harmonizace těchto smluv a nikoliv všech smluv na národní úrovni. Můžeme tedy usilovat o vyšší ochranu spotřebitelů, ale na druhé straně, pokud chceme legislativu pro přeshraniční transakce a smlouvy, a pro národní smlouvy, tak eh, může dojít ke konfliktu s národním právem, které zaručuje vyšší ochranu a může to vést eh, k určitému bloku. Takže je třeba znát přesně ten eh, cíl. A problémem buď se tedy zacílíme na vysokou ochranu při přeshraničních eh, smlouvách, a nebo pokud chceme co možná nejširší působnost, tak v tom případě se obávám, že úplná harmonizace zřejmě nebude řešením, protože jinak eh, nám vzniknou obrovské problémy, problémy těžko A Děkuji. Děkuji. Děkuji, tak to je dobrý eh, bod na závěr, protože čas už nám skoro vypršel. Všechna vystoupení, která jsme se vysvěchli, byla nesmírně zajímavá. Děkuji vám za ně. Už jsme si tady poukázali na některé problémy a vy jste nám eh, naznačili nové perspektivy, to, jak se na ně podívat, dodali podrobnosti, nasměrovali eh, určitým směrem, poukázali na možné problémy a kolize s národním eh, právem. Otázka tedy je, zda Eh, chceme předejít eh, těmto eh, kolizí mezi evropským smluvním právem a národním právem. Nám jde především o to přijít tedy s praktickým řešením, které přinese přidanou hodnotu jak spotřebitelům, tak firmám, protože pokud se nám nepodaří naplnit legislativou tento cíl, tak nemá smysl. Tyto problémy tedy ještě musíme v budoucnu mm, vyřešit, protože se to jeví být nežádoucími důsledky navrhované směrnice. Takže v tuto chvíli vám děkuji za to, že jste se zúčastnili dnešního odpoledne. Děkuji paní komisařce, která velice pečlivě naslouchala celé diskuzi a všem vystoupením. A věřím, že výsledkem bude návrh, který tyto zmíněné problémy vyřeší. Takže ještě jednou, paní komisařko, děkuji vám, děkuji vám všem ostatním a také poslancům, všem, kteří jste vydrželi až do konce. Tímto tedy končím naše dnešní zasedání. Ještě připomínám, že budeme hlasovat a to 9. března, hned příští týden ve Štrasburku, a to o směrnici o zdravotních službách a také o zprávě Rutevič. A rovněž se budeme věnovat návrhu doporučení pana Harbra. Takže ještě nás nějaká práce čeká. Děkuji vám, kolego.